Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme. Nyní budu předsedat zasedání výboru já. Máme menší změnu v pořadu jednání. 10.15 budeme hovořit o seznamu třetích zemí občanů, kteří nepotřebují víza pro překročení hranice EU. Konkrétně se bude jednat o Kosovo. Je to zpráva paní Tani Fajon. A dnešní zasedání zahájíme s zákonem o výjimečném stavu ve Francii a jeho souladem s primárním a sekundárním právem Evropské unie. Pár slovy pozadí k tomuto zákonu po velkých teroristických útocích, které proběhly v pařížském regionu 13. listopadu, se franské, francouzské orgány rozhodly uplatnit zákon o výjimečném stavu. Prodloužení o tři měsíce tohoto zákona bylo schváleno francouzským parlamentem 20. listopadu 2015, potom znova obnoveno 19. února 2016, zase na tři měsíce a 20. května na dva měsíce. Francouzský zákon o výjimečném stavu definuje několik opatření, které mohou přijmout správní orgány. Některá tato opatření představují výjimku z povinností vyplývajících z úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 24. listopadu 2015, 25. února a 25. května 2016 francouzské orgány oznámily generálnímu sekretariátu Rady Evropy, že tedy využijí výjimku, kterou předjímá článek 15 této úmluvy. A následně po rozhodnutí koordinátoru Libe jsme požádali pana Piera Senala, velvyslance Francouzské republiky a stáleho zástupce eh, Francie v EU na výměnu názoru o výjimečném stavu ve Francii a o kompatibilitě opatření přijatých v tomto kontextu francouzskými orgány s primárním a sekundárním právem EU. Pane velvyslanče, jménem výboru Libe jsme především chtěli vyjádřit soustrast a soucit po vraždě policisty a jeho manželky 13. června. Po krátké prezentaci pana Selala proběhne rozprava jako vždy. Pane Selole, máte prosím slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Je mi velkou ctí, že mohu před vámi vystoupit a odpovědět na vaše otázky týkající se výjimečného stavu ve Francii, tak jak jste to popsala vy, paní předsedkyně. A chtěl jsem také poděkovat za vyjádření soucitu za Evropský parlament v souvislosti s útokem, který proběhl před třemi dny ve Francii. Co je to výjimečný stav? Paní předsedkyně, vy jste ho popsala velmi dobře. Jedná se o výjimečný stav definovaný zákonem a náš zákon z roku 55 říká, že se jedná o okamžité nebezpečí na základě útoku na republiku a že se jedná o může jednat o příležitosti, které, eh, nebo události, které jsou také eh, národní katastrofou. Tolik tedy právní definice. Neznamená to, že to je něco, o čem rozhodnou politici. Jedná se o právní stav, ve kterém zákon dává správním zákonům tam, kde se uplatňuje výjimečný stav, což třeba neplatí nutně na celé francouzské území, další pravomoci činit výjimečná opatření. A to preventivně. Jinými slovy, snažíme se předejít těm největším problémům, do kterých by se mohla naše republika ve výjimečných podmínkách dostat. Paní předsedkyně, jak jste říkala, ve Francii byl, vyha- byl vyhlášen výjimečný stav po francouzských atentátech a následně byl prodloužen o tři měsíce, potom zase o tři měsíce 25. února 2016 a na dva měsíce zákonem přijatým 25. května 2016, takže platí. Chtěl jsem uvést pár příkladů opatření, která byla přijímána a která podle tohoto zákona musí být vždy přiměřená a nezbytná a jsou pod soudní kontrolou. Za prvé je to zákaz demonstrací. To je omezeno časově, prostorově a má to dvojí cíl. Za prvé, aby nedošlo k zhromažďování davů, protože, jak víte, dav je vždy potenciálním cílem teroristických útoků. A také, jak si předejít tomu, aby se to vymklo kontrole a aby bylo možné mobilizovat ozbrojené síly k naplnění jejich základních úkolů. Například klimatická konference, která proběhla v prosinci, byla právě příležitostí, u které se rozhodlo, že budou zakázány demonstrace. Společenská situace v naší zemi, její součástí jsou demonstrace, jak se stále, takže ten zákaz není obecný, není absolutní, a úřady mají možnost prostě, pokud je to potřeba, demonstraci zakázat. Také v případě, kdy existují důvody domnívat se, že existuje místo, na kterém se nachází osoba, která může ohrožovat veřejný pořádek, tak to místo může být vyhrazeno. Kromě toho také, pokud určitá osoba se účastní různých akcí, které by ohrozily republiku, tak může být uvoleno domácí vězení. Já nebudu úplně hodnotit celou situaci, ale pokusím se jenom vysvětlit na pár příkladech, jak se uplatňuje výjimečný stav. Tak, před eh, pár týdny jsme zjistili, že proběhlo něco přes 3000 administrativních domovních podmínek, eh, prohlídek, které proběhly hned po, eh, vyjádření, po vyhlášení výjimečného stavu. V tom druhém období, tedy mezi únorem a květem, jsme jich měli jenom 145, což je normální, protože už jsme většinu eh, potřebných míst prohlídli během prvního období. A potom jsem chtěl říct, že 700 50 zbraní bylo zabaveno během těchto domovních prohlídek, z nich 75 byly eh, válečné zbraně. První výsledek těchto domovních prohlídek vedl k dalšímu vyšetřování. Na, zá, na tom základě se jaksi aktualizovaly veškeré spisy, rozptýlily se mnohé pochybnosti a ukázalo se, že to opravdu bylo aktuální, protože v polovině případů ty domovní prohlídky eh, probíhaly u osob, které již byly eh, o známy. 59 domovních prohlídek vedlo k tomu, že byla podána žaloba, buď eh, kvůli nezákonnému držení zbraní nebo kvůli drogám, a v tomto kontextu je zajímavé, že domovní prohlídky jak si prokázali, že existuje určitá průchodnost mezi obchodování se zbraněmi, drogami a terorismem. S tím, že jsme si potvrdili, že obchodování s drogami značně a podporuje finančně terorismus. Z 268 ustanovení, které byly, eh, teda eh, procedur, které byly platné v únoru, eh, bylo 150 prodlouženo, tři byly nové si vyhlášeny. Výjimečný stav dává veřejným orgánům možnost omezit svobodu zhromažďování, Rozhodlo se v tomto případě eh, u eh, náboženského místa pouze jednou. Já vím, že pro vás je důležité také vědět, jaký je právní a parlamentní rámec tohoto výjimečného stavu. Rámec eh, těchto opatření a obecně provádění výjimečného stavu. Je potřeba jasně říci, že výjimečný stav nenarušuje právní stát. Výjimečný stav je předmětem kontroly a určitých záruk. Za prvé záruk vyplývajících ze samotného zákona. Zákon z 20. listopadu jasně určuje výklad určitých ustanovení zákona z roku, 1995. Zákaz vycházení z domova. V tomto případě byl pozměněn rámec tak, aby odpovídal eh, hrozbě. Je to omezeno časově a místně a legislativa jasně provádí, jak se to má ukáže, jak se to má provádět. Co se týče domovních prohlídek, tak tady jsme zavedli procesní záruky, státní zástupce tam musí být, zástupce soudní policie, předávání zápisů státnímu zástupci a ochrana určitých určitých profesí, jako například poslanců, soudců, novinářů, u kterých nemůže probíhat domovní prohlídka. Kromě toho také máme správní soudy a ústavní soud, který se tím zabývá. Ústavní rada ve svém rozhodnutí z 20. prosince 2015 ověřila soulad těchto ustanovení o výjimečném stavu s a ústavou a týká se to také zákazu vycházení z domova. Máme správní soudce, a to bylo právě podmínkou přijetí ústavnosti, kteří musí zajistit, že tato opatření budou přiměřená a potřebná. To jsou tedy zásady francouzského veřejného práva a v podstatě máme k tomu judikáty eh, od roku 1933. Co se týče domovních prohlídek, tak Ústavní rada ve svém rozhodnutí z února 2016 uvádí, že správní orgány nemohly skopírovat infor, eh, si údaje z počítače bez soudního povolení. Pakliže ty počítače byly zabaveny během domovní prohlídky. Takže ústavní rada za prvé schválila tento postup a za druhé nastavila rámec pro jeho provádění. Tak správní soudce může vstupovat do postupu omezování svobody a to v případech, že dojde k zásadnímu porušování základních svobod. A to ve chvíli oznámení toho opatření, ale také při jeho průběhu. První hodnocení proběhlo eh, v únoru roku 2016 a zjistili jsme při tomto hodnocení, že jedna třetina, 38 ze 111, byly spochybněny a u soudu a soudce je buď to pozastavil, anebo státní zpráva se jich vzdala ještě předtím, než to soudce mohl udělat. Z čehož tedy vyplývá, že kontrola správních soudců skutečně probíhá a že často vede k pozastavení anebo zrušení schváleného dříve opatření. Chtěl jsem tady ještě jednou trvat na tom, že výjimečný stav to není porušení právního státu, nýbrž ministr vnitra a ministerstvo vnitra jeho služby jsou pod velmi přísnou soudní kontrolou. Takže máme parlamentní kontrolu, justiční kontrolu a legislativní kontrolu. Zákon z 20. listopadu 2015 také zavedl parlamentní dohled nad výjimečným stavem. A obě dvě komory musí být okamžitě informovány o opatřeních přijatých vládou a můžou požádat další informace v rámci eh, parlamentní kontroly. A právní výbor obou komor pravidelně dostával informace od vlády o přijatých opatřeních. Vyměnili jsme si také řadu dopisů s ministrem vnitra bylo jich konkrétně 66, zorganizovali jsme řadu slyšení, jak na ministru, ministerstvu vnitra, tak u ombudsmana a dalších fórech a parlamentní kontrole tedy dále probíhá. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, paní předsedkyně v úvodu řekla, že členové vašeho výboru si kladli určité otázky souladu, o souladu s výjimečným stavem s mezinárodními závazky Francie. Především se to týkalo Evropské umluvy o lidských právech. Francouzská vláda se rozhodla, že využije ustanovení, které máme jak v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech v článku 4 a úmluvy o lidských právech v Evropě článek 15, který umožňuje výjimku stavu, státu dočasně eh, pozastavit užívání určitých práv a svobod ve výjimečných situacích. to si myslím, že opravdu je ospravedlněno výjimečnými okolnostmi ve své zemi. A znova jsem chtěl trvat na tom, že žádost o tuto výjimku neznamená, že úplně dáme stranou jak tuto úmluvu, tak pakt. Máme zde právní předpoklady v obou těchto dvou nástrojích, které uvádějí, že eh, za respektování konkrétních podmínek mohou být tyto výjimky poskytnuty. A navíc je tam také povinnost informovat jak Radu Evropy, tak OSN při provádění těchto dvou nástrojů, právních nástrojů. A proto se zvláštním zpravodajem OSN a Benátské komise jsme v kontaktu, navštívili nás zástupci Benátské komise první týden březnu. Premiér také odjel do Štrasburku, kde jednal s generálním tajemníkem Rady Evropy a představil francouzskou situaci. Kromě toho také náš velvyslanec byl v Ženevě 29. února a v OSN tedy a vysvětloval, jak vypadá situace ve Francii a jaká výjimečná opatření jsme přijali. A znovu uvedl, že je potřeba uvést do souladu bezpečnost občanů a jejich svobodu. A poslední bod, který jsem chtěl zmínit, vy jste říkali, že jste si kladli otázky, proč se několikrát prodlužuje výjimečný stav. Naposledy byl prodloužen před pár týdny. Francouzský prezident jasně řekl, že výjimečný stav nemůže být stálý z podstaty věci, ale že on musí zajistit bezpečnost svých občanů, pokud trvá nebezpečí a hrozba. Bohužel těžko můžeme pochybovat o tom, že jsme stále prioritním cílem pro teroristické hnutí, džihadistické hnutí. A to i z důvodu eh, boje proti džihadistům v Iráku, v Sýrii a v Sahelu. Ale také možná proto, že se zastáváme laických, emancipačních a demokratických svobodných principů. Jsou to zásady, které zastáváme už století a sami tyto hodnoty děsí teroristy. A právě proto máme za to, že ta hrozba je stále vysoká. Z 24. března jsme zjistili, eh, že se chystal další velký atentát, který byl překažen. A to platí pro 12 dalších atentátů, takže a bylo řečeno, že před třemi dny byl spáchan další atentát, že přímo doma byli jaksi zabíti dva policisté, respektive policista a jeho manželka. Byli zabíti z toho důvodu, že on byl policista. To je kontext, ve kterém musíme být opatrní. Navíc nás čeká ještě eh, mistrovství Evropy v Kopané. Bude tam 2,5 tisíce diváků, 8 milionů lidí přijede do Francie ze zahraničí a z toho důvodu musíme být opravdu opatrní, zvláště když se někde vytvářejí davy. My jsme využili normální prostředky pro ochranu veřejného pořádku. 110 tisíc policistů v tuto chvíli na území Francie pracuje. E, patří tam také četnictvo a armáda, kteří se účastní bezpečnostních opatření, ale máme za to, že riziko stále přetrvává vzhledem k výjimečné události. Určitě e, šampionát budou sledovat lidi, kteří nežijí ve Francii a z toho důvodu se domníváme, že je tedy přiměřené prodloužit, ten, prodloužit tato opatření. To jsou tedy důvody, proč ve Francii stále panuje výjimečný stav, ale trvám ještě jednou na tom, že se jedná o režim, který je dobře zarámcován právně a přijímáme opatření, která jsou opravdu nezbytná a mimořádná a která vždy berou v úvahu vyváženost za prvé eh, veřejné bezpečnosti a za druhé ochrany individuálních práv. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane velvyslanče, za podrobné informace a nyní začneme s otázkami kolegyň a kolegů. Nejprve koordinátoři politických skupin za EPP. Pan Angel, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane velvyslanče. Já jsem se chtěl vyjádřit k pár zásadním věcem, spíše než k samotnému uplatňování výjimečného stavu. Začnu tím, kde jste skončil, že výjimečný stav nemůže přetrvávat, nemůže být dlouhý a nemůže být stálý. Tady si myslím, že existuje určité riziko, ať už ve Francii nebo jinde, a to z jednoho dobrého důvodu, že se zdá, že jak si konstatujeme, že vzhledem k tomu, že se objevují věci, které nejsou úplně nové, ale jsou nyní intenzivnější a konstatujeme, že naše pravidla vyšetřování nám už nestačí. Ti, kteří studovali právo, tedy ve francouzském kontextu, se asi vzpomínají, že kdysi jsme měli zákony, které zakazovaly na místě ověřovat, jestli došlo k cizoložství nebo ne. Vedlo to k opravdu nepříjemným situacím, kdy když v podstatě první policajt předtím, než začali platit tady tento zákon, a tak museli víc postele ve 4 hodiny, aby ta postel vychladla, než přijde policista v 6 hodin. Protože kdyby měli pocit, že ta postel je teplá, neměla být, tak z toho vyplývalo, že došlo k cizoložství. No a prostě v určité chvíli jsme se rozhodli, že toto opravdu není přiměřené. Hovořím o tom často eh, s policisty ve zvláštních službách. Prostě existuje tady riziko určitých trestných činů a bez, i bez výjimečného stavu bychom to mohli vyřešit prostě zákonně. Třeba bychom řekli, že pokud ve 23.30 večer proběhne domovní prohlídka, že prostě se ukáže, že nutně je to potřeba, tak přece proto nemusíme potřebovat výjimečný stav, abychom mohli udělat domovní prohlídku půl dvanácté večer. Přece to nikoho neotravuje a přitom to dá očeteře prostě možnost eh, efektivněji pracovat. Takže z mého pohledu, i když je dobře řízen výjimečný stav, tak je to přece jenom něco, co se musí úplně přímo týkat nouzové situace. Ano, my jsme měli atentáty, měli jsme konferenci v Paříži krátce poté. E, tam prostě bylo potřeba zajistit bezpečnost. Jasné, že se to prodloužilo. No a potom, jak jste říkal, Euro šampionát, Tour de France, prostě vždycky něco bude ve Francii, čím by se dal ospravedlnit výjimečný stav. A já si myslím, že prostě nepotřebujeme výjimečný stav, že potřebujeme mít adekvátní postupy, které nám umožní reagovat na hrozbu. A potom ještě nakonec pár slov k jedné věci. Zhruba v tuto roční dobu v loni jsem si v, časopise, jsem si v novinách Le Monde a, přečetl, že byly jasně identifikovány vzkvétající radikální nešity. Já nevím, jestli se s nima vůbec něco stalo. Vzpomínám si, že jsme a, nezatkli a nevyhostili imámy těchto radikálních mešit. Já si myslím, že to se klidně mohlo řešit bez výjimečného stavu. A neudělalo se to, protože stále jaksi tolerujeme určité fenomény, které nás nakonec ohrožují. A já si myslím, že tady bychom také mohli změnit pohled na věc. Děkuji, pane Engele, a nyní paní Sepal za socialistickou skupinu. Děkuji paní předsedající, děkuji také za velmi podrobné představení situace ve Francii a e, popis všeho, co je povoleno v rámci výjimečného stavu. Já bych se chtěla připojit k tomu, co e, bylo řečeno přede mnou, protože když existuje nebezpečí a musíme postupovat flexibilně a také chci zmínit pochybnosti ohledně toho, jaké dopady to může mít na společnost, když takovýto výjimečný stav trvá dlouho. E, zároveň samozřejmě ve Francii je velmi obtížná situaci, ve velmi obtížné situaci to nemůžeme popřít, ale existují e, doplňky tady k této situaci výjimečného stavu, existují také nějaké úvahy, ohledně těch opatření, které jste popsali, eh, pokud je o Tour de France, pokud je o stávky, pokud jde o mistrovství Evropy. Potom eh, uvažuje se o tom, že by se třeba policie nějakým způsobem eh, vybavila jiným způsobem, nebo týká se to třeba také školení v dlouhodobém horizontu. A uvažujete třeba také o tom, že by byla jiná opatření třeba ve střednědobém eh, horizontu eh, v případě toho, že by byla zrušena tady tato legislativa o výjimečném stavu. Potom, co se týče přes vy jste hovořili také o tom, že byly zabaveny zbraně, že jich bylo zabaveno 750 kusů a že v případě eh, pěti opatření jestli jste jich eh, nalezli více najednou nebo jednotlivé zbraně a to je důležité, abychom eh, věděli, do jaké míry je rozšířeno toto nelegální držení zbraní. Eh, protože to není samozřejmě nic nového. A co se týče eh, financování, tak existuje samozřejmě návaznost mezi obchodem se zbraněmi a mezi obchodem s drogami a terorismem. Já bych chtěla vidět, eh, zdali v rámci vyšetřování a zabavení těch 750 zbraní, jestli jste zjistili nějaké přímé napojení na terorismus, jestli se jednalo o nějaké radikalizované pachatele, jestli se třeba podíle podíleli na přípravě nějakých možných atentátů, anebo jestli se to jednalo eh, spíše o obchodníky s drogami, kteří měli tyto zbraně a kteří nebyli napojeni na terorismus. Také jste hovořil o tom, že se zahájilo eh, v mnoha případech trestní řízení. Já bych tedy chtěla vědět, kolik je případů, v jakém stavu se to nachází a potom ještě otázka trestního eh, řízení eh, kvůli organizované kriminalitě, anebo se jednalo o trestní řízení eh, kvůli terorismu. Děkuji. Za ECR chcete slovo nebo ne? Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollegat juuri sanoivat, yhteiskunnassa on jatkuvasti... Děkuji vám. Tady se eh, pořád hovoří o tom, že eh, by se pokračovalo ve eh, výjimečném stavu, ale tady existuje hrozba islámského radikalismu. To je neustálá hrozba a mm, takže by se ten výjimečný stav nemohl přerušit, protože ta hrozba je neustála. Existuje uh, situace hrozby, nějaké konkrétní hrozby? A myslíte si, že se na to musí eh, reagovat prostřednictvím neustálého výjimečného stavu? Nebylo by lepší se soustředit na eh, uplatnění eh, zákona, aby se mohlo rychle a konkrétně jednat? Děkuji. A nyní Alde, paní Krisberg, prosím. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji mnohokrát pane velvyslanče za to, že jste souhlasil s touto diskusí. Bohužel to není úplně obvyklé, ale určitě je to něco, co se asi bude opakovat, protože jsme se setkali s dalšími zástupci členských států u kterých eh, byl uplatňován dlouhodobě nějaký zvláštní právní režim. Jednalo se třeba o Polsko, Maďarsko nebo Dánsko. Takže v každém případě děkuji za to, že jste přijal pozvání k tomuto citlivému dialogu i vzhledem k naší situaci ve Francii. Děkuji mnohokrát také za to, že jste jasně vyjasnil, vysvětlil, jak právní situaci, tak právní důsledky i v souvislosti se smlouvou a s výjimkou, která byla uplatněna a děkuji také, že jste vysvětlil legislativní postup, který probíhá v naší zemi od druhé poloviny loňského roku. Vlastně i v první polovině tohoto roku přijeli jsme tedy zákon z 25. května, který snad eh, umožní vytvořit nějaké udržitelnější řešení, protože konec konců výjimečný stav musí být krátkodobý, a jasně vymezený. Já jako francouzská a máme jich, eh, máme na stary několik, uvědomuji si, že v tuto chvíli v podstatě existuje pořád eh, určitý stav permanentního napětí v dnešních dnech a pocit eh, ohrožení, který se zintenzivňuje a samozřejmě jde ruku v ruce s určitými opatřeními, které přijala naše země. Navíc máme velké demonstrace v souvislosti se sociální situací. Takže tolik úvodem. Já jsem chtěla říci, že prohlášení o výjimečném stavu po 13. listopadu bylo jaksi zcela opodstatněné vzhledem k situaci. Na druhou stranu všem, já jsem si řádně vyslechla vaše vystoupení, vy byste skoro mohlo učit veřejné právo. Připomenul jste to, že svoboda je pravidlem a práce policie je výjimkou. Na druhou stranu ovšem ten výjimečný stav trvá poměrně dlouho. Já vím, že jste hovořil o tom, že je pod parlamentní kontrolou. A zajímalo by mě, jestli by to náhodou nemohlo vést k určitému oslabení právního státu. Pokud máme dlouho v zemi výjimečný stav, právě proto, že výjimečný stav je vlastně dočasný, tak může vést a umožňuje krátkodobě určitou degradaci jaksi, eh, právního státu. A v tuto situaci musím říci, že sami francouzi pořádně neví, co to znamená výjimečný stav. A za druhé, cílem výjimečného stavu není chránit stát, ale právní stát. Výjimečný stav sám o sobě nemůže být dlouhodobým stavem právního státu. Vy jste ukazoval několik příkladů používání výjimečného stavu, třeba vyšetřování, možnost a zakázat demonstrace, domovní prohlídky. To je pravda, to se dobře organizuje poslední týden, ale ten hrozný atentát, který jsme zažili a ty atentáty a ten poslední před pár dní ukazuje, že v podstatě to zase není až tak úplně účinné. Paní kolegyně, prosím, můžete pomalu končit? Takže já jsem jenom chtěla vědět, jak můžeme efektivně reagovat na tuto situaci i prostřednictvím běžného právního řádu. Paní Veržia má slovo. Zague. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji vám, pane velvyslanče, za toto právní vysvětlení, opatření a přijatá francouzskou vládou. Dobře plníte svou roli. Já jsem se ale chtěla vyjádřit k určitým obavám, které řada francouzů má v souvislosti s těmito opatřeními. Za prvé, jsme ve výjimečné situaci. A následně tedy jsou ospravedlněna a, výjimečná opatření. Na druhou stranu, můžeme tím opravdu e, učinit výjimku z právního státu? Můžeme tím opravdu spochybnit individuální svobody? právě ve jménu nezbytné bezpečnosti. Výjimečný stat vyšel eh, ze zákona z roku 1955, který byl přijat během alžírských událostí. Je to zákon, který téměř nikdy nebyl používán. Jenom v roce 2015, když eh, byly ty nepokoje. A tento zákon z roku 2000, 1955 eh, byl navíc novelizován francouzským parlamentem, trochu emocionálně, byl posílen, já myslím, že to nebylo úplně nutné, nebylo to totiž během války v Alžírsku, ale po listopadových atentátech. A já si kladu otázku, Natali říká velmi správně, že situace se trochu zlepšila, ale otázka je, jestli domovní prohlídky, především v některých případech, opravdu byly přiměřené. Já mám pocit, že to prostě není normální v právním státu, nebo zákaz a, a vycházení z domova. Já mám pocit, že to se třeba týkalo velké řady ekologických a, a, dobrovolníků. Ano, v únoru to bylo znova prodlouženo, v květnu také. Určitě nemělo by to být prodlouženo v eh, červenci, protože řadu věcí, které si vyžaduje justiční, eh, tedy eh, výjimečný stav, již máme v novelizaci našich zákonů. Máme zde posílení role správních soudců a policie mimo justiční kontrolu. A to si myslím, že není úplně v pořádku. A tak by mě zajímalo jedna věc. A chci se připojit k tomu, co říkala před chvílí Natalí. Kolik z těchto domovních prohlídek vedlo skutečně k účinnému boji proti terorismu. Já myslím, že ten počet je opravdu minimální. A kladu si otázku, a já si myslím, že si musíme klást otázku, eh, proč Belgie reaguje jinak než Francie? Belgie je přece stejně tak ohrožena teroristickými útoky a nevyhlásila výjimečný stav. Ano, dáváme tady velký pozor, je prostě potřeba pracovat s Benátskou komisí, je potřeba pracovat s komisařem pro lidská práva OSN, ten si také klade určité otázky. Já musím říci, že mám trochu obavy z toho, jak si vyvíjí právo v mé zemi. Děkuji. Kolegyně a kolegové, již máme uzavřený seznam. Přečtu jména. Madame Intvert, Madame Guillaume, Madame Gomes et Madame Spinelli. A ah, maintenant je donne la parole à Madame Fayon. Nyní má slovo paní Fajon, prosím. Hmm, Excusez-moi. Um, děkuji, eh, paní eh, předsedkyně, a děkuji vám, pane velvyslanče, za eh, všechny ty velmi důležité informace, které jste nám poskytnul. Musím říct, že s francouzským lidem hodně soucítím, pokud jde o ty události a trendy, ke kterým se dochází. Nebudu opakovat otázky předřečníků, ale eh, zeptám se na jinou věc, eh, kterou jsme slyšeli eh, včera z médií, z francouzské tiskové agentury a z, z belgických novin. A mám také další informace od belgických diplomatů. Belgická policie obdržela informace, že dvě teroristické skupiny přijeli do Belgie a Francie před týdnem a půl přes Turecko a Řecko ze Sýrie a rozdělili se tedy na dvě skupiny k provedení eh, útoku v Paříži a v Bruselu v nadcházejících dnech. Eh, ty informace obíhají v médiích, eh, ale také podle některých velvyslanectví rozešel, tedy byl rozeslán, rozeslán e-mail že je lepší eh, zdržet se dále od eh, nákupních středisek a veřejné dopravy a tak dále. A policie se rozhodla zvýšit bezpečnostní pohotovost v Belgii na nejvyšší úroveň. A jsou to jenom zprávy z médií? Protože pokud vím, eh, belgická policie včera řekla, že pořád ještě šetří ty informace a že bychom neměli příliš mnoho ta média číst, ale když už ty informace přišly od velvyslanců, eh, tak eh, jsem se chtěla zeptat, jestli eh, pracujete se stejnými informacemi o tom, že zahraniční bojovníci z ISISu hm, tedy přibyli do Belgie minulý týden. Desire, děkuji paní Fionet, paní Holmajer. Tak já bych eh, velice, pane velislanče, poděkovala, že jste mezi nás přibyl na výbor a eh, chci vyjádřit úctu Francii a za druhé eh, také soucit s rodinami, kteří byli postiženi útoky. Já bych to tady chtěla otočit. My tady vždy říkáme, co vy jste udělal špatně nebo dobře. A já bych se vás zeptala, co očekáváte vy od tohoto výboru. Co byste eh, si jako Francie přáli od našeho výboru? Já jsem to prostě chtěla takhle otočit ty strany, protože mám tady takový dojem, že eh, my jsme tady tak zděšení a rozhořčení, že prostě víme eh, to všechno lépe než ta policie, která je konfrontována s realitou a ví o to, teroristech víc a, a musí se s nimi potýkat. A potom bych se ještě zeptala, po tom atentátu, na policistu a jeho eh, mm, družku. Eh, ono je velice eh, těžké nalézt tu hranici mezi právním státem a tím, když víte, že někdo salafista a potenciální atentátník. Je tam něco, co bychom měli my nějak zohlednit při své práci? Ty lidi by mohli být v domácím vězení. A ti, kteří mm, mohli eh, ten atentát eh, vykonat, ti už byli známí policii. Eh, jsou nějaké nové strategie k tomu, jak se k tomuto postavit? Jak, když ti lidé nejsou trestně stíháni, ale jsou salafisté a jsou ohrožením. Jsou nějaké eh, nové cesty a potom eh, ke kolegyni Fajon, která se správně ptala na Turecko a Řecko o tom, že údajně teroristé jsou na cestě. Eh, jaké možnosti máme při přechodu řecké hranice? <coughs> Ti, kteří zneužívají uprchlické cesty jako teroristé k naplnění svých cílů, je těžké oddělit tedy ty neškodné lidi, migranty, kteří tady hledají lepší život, a teroristy. Máme tady mít nějaké propojení mezi eh, databází uprchlíků nebo SISem? Jsou nějaké úvahy o tom? Každopádně vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji. Paní Intfeld, máte slovo. Euh, děkuji, Děkuji i vám za účast na tomto zasedání, pane velvyslanče, protože já myslím, že je velmi správné, že máme tuto debatu v Evropském parlamentu, byť někteří kolegové s tím asi nesouhlasí. Já vím, že to je těžká a nepříjemná debata, ale týká se otázek základních práv a právního státu. Taky si myslím, že je správné, aby probíhala tato diskuse tady, protože my jsme všichni evropští občané a francouzské a belgické teroristické útoky mají dopady na nás, na všechny, osobně. Když prostě vidíte obrázky, tak všichni z toho cítíme ty emoce. Já chci i v rámci své skupiny vyjádřit solidaritu s obětmi a jejich blízkými. Evropský parlament je také do toho angažován, protože po každém atentátu se objevuje snaha přijímat nové zákony proti terorismu a my musíme dohledat, dohlednout tedy nejenom na základní práva, ale také na uplatňování těchto protiteroristických zákonů. Zvláště pokud Evropská komise se eh, nezhostí této odpovědnosti. Já mám pár konkrétních věcí. Od doby, kdy byl uplatněn výjimečný stav ve Francii, tedy po 13. listopadu došlo k trojímu prodloužení výjimečného stavu. Takže teď už platí více než set měsíců. A zajímalo by mě, jestli Francie chce znova prodlužovat výjimečný stav po konci července. To je první otázka. A za druhé, bohužel to není první vlna terorismu ve Francii. To tež platí konec konců pro jiné evropské země. A zajímalo by mě, jestli jste přijali nějaká opatření, která by odpovídala těm přijatým po minulé teroristické vlně. A za třetí říkáte, že všechno je v pořádku, že všechno je pod kontrolou, ale Rada Evropy a Národní konzultační komise pro lidská práva situaci velmi kritizuje, tak by mě zajímalo, jak na to reaguje vaše vláda. A za čtvrté, vy jste odkázal k návštěvě Benátské komise a mě by zajímalo, jaké závěry přijala Benátská komise. A potom možná spíše otázka, kterou bych měla položit Evropské komisi, protože Evropská komise říkala, všechno je v pořádku, nás se to netýká, eh, je to vnitrostátní otázka. No to je velmi zajímavé teda. <clears throat> Pokud jiné členské státy by přijaly podobná opatření, jako třeba Polsko, no tak to komise najednou konstatovala, že Polsko porušilo pravidla a že nefunguje řádně právní stát. No tak co chce potom komise dělat v tomto případě? Nevzniká tady nebezpečný precedens? A možná poslední malá otázka, která se eh, týká zákazu vycházení nebo domácího vězení, chcete-li. <clears throat> O tom se rozhoduje bez ingerence soudce, pokud vím. Vůbec do toho nevstupují justiční orgány. Vychází to v podstatě z informací z pravodajských služeb. A ptám se tedy Evropské komise, jestli takovéto opatření je v souladu s evropskou právní úpravou procesních práv a také prezumpce neviny a práva na obhájce, což jak si máme v listně základních práv. Především, pokud jsem to dobře pochopila, nevím, jestli je to pravda, ale že tady tato opatření byla také použita ne vůči podezřelým z terorismu, ale s těm, kte- proti těm, kteří manifestovali proti porušování pracovního práva. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Guillaume. Kolegyně a kolegové, už máme jenom 10 minut. A to je škoda. Já to odnesu, ale v každém případě jsem ráda, že může probíhat tato diskuse tak jenom velice rychle. Já patřím mezi těmi, kteří velmi kritizovali výjimečný stav. Konkrétně jeden aspekt a to ústavnost řady opatření, o kterých jste hovořil, pane velvyslanče. Jsem ráda, že jste nezašli opravdu až úplně do konce s těmito opatřeními. Já mám pocit, že celá ta diskuse se trošku hysterizovala a že jsme ztratili ze zřetele samotný obsah přijatého textu. Tady jde o to, jak vzít, jak dovést do rovnováhy bezpečnost, svobodu a vyšetřování. Vy jste hovořil o radikalizovaných mešitách. Všichni jsme viděli videa, které se dostaly na internet. A můžeme se na to dívat po svém. Otázka ovšem je, jestli přijatý zákon o prodloužení výjimečného stavu umožní, aby soudci se dostatečně zapojovali do těchto situací, abychom zajistili eh, dostatečné záruky. Nyní má slovo Evropská komise, prosím. Pani l'ambassadeur, euh, Gomeš, pardon. Já vím, že hovoříme o výjimečném stavu, pane velvyslanče, ale je to přece jenom stav, který trvá dlouho. Jedná se o případ ojedinělých útočníků. Řada z nich už zautočila Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Toto ohrožení je dlouhodobé a táží se, jestli děláme dostatek opatření v oblasti prevence radikalizace, třeba ve vězení a deradikalizace následně. Investují dostatečně naše vlády do toho? A také, jestli se dostatečně řeší otázka financování terorismu. Viděli jsme Orlando, já vím, že to spoustě lidí tady leží na srdci. Ti, kteří, především těm, kteří podporují lobby myslivců a sběratelů zbraní, ale já si myslím, že opravdu potřeba řešit otázku střelných zbraní. Hovoříme o ohrožení ze strany salafistů. Proč nepřijmeme opatření proti těm osobám, kteří šíří tuto extremistickou a radikální verzi islámu, která v podstatě vyrábí a teroristy, jako třeba Saudská Arábie anebo Turecko. Měli jsme zde zástupce Turecka a já jsem se ptala na vztah Turecka a teroristické organizace typu ISIS a zajímalo by mě, proč to více neřešíme. Jako poslední má slovo paní Spinelli. Merci, le président, merci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji, pane velvyslanče, za vysvětlení výjimečného stavu a za vysvětlení celé problematiky. Já tomu rozumím. I v Itálii jsme měli podobné zkušenosti v 70. letech a v 80. letech. Měli jsme problémy s terorismem a výjimečný stav. Pokud výjimečný stav trvá dlouho, tak je to dost problematický a nezvládatelný fenomén, protože může dojít ke směšování oblastí, které by směšovány být neměly. A to platí pro život společnosti i pro politiku. A máme tady v podstatě eh, situaci, ve které platí právo stále výjimky. Ten zákon o výjimečném stavu v podstatě se stává plíživě nedílnou součástí běžného právního pořádku. Viděla jsem to v Itálii a proto se na to ptám i v souvislosti s Francií. Co si také myslíte o zprávě Mezinárodní federace pro lidská práva, která 9. června, eh, tedy velmi odsoudila nebo minimálně vyjádřila obavu z prodlužování výjimečného stavu. Říkali, že to ohrožuje soudržnost francouzské společnosti, že dochází k podezírávosti eh, vůči muslimskému obyvatelstvu, že narůstá islamofobie ve Francii. Občas to má neužitečné důsledky všechno. Při domovních prohlídkách bylo velmi málo záchytů teroristické činnosti mezi listopadem a květnem, jenom tedy 25 případů, 21 případů to byly případy, které obhajovaly terorismus. Já myslím, že jsme pochopili, co chcete si, paní. A paní předsedkyně, jestli můžu ještě poslední věc. Když tedy hovořím o směšování jednotlivých věcí, Mám pocit, že v Paříži se směšuje terorismus se sociálními konflikty, minimálně v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji paní Spinali. Pane velvyslanče, dostal jste řadu otázek já vám bohužel můžu dát jenom 10 minut na odpověď. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A mnohokrát děkuji všem poslancům a poslankyním za jejich vystoupení i za otázky. Dopředu se omlouvám, že nebudu schopen přesně odpovědět na všechny vaše otázky, tak jako by se to zasloužili, jelikož není čas. Řada z vás hovořila o délce trvání tohoto výjimečného stavu. Hovořili jste o dvojím riziku, hovořila tam paní Spinelli i ostatní, a to tedy, že z výjimky se stane pravidlo. Ostatní z vás hovořili o postupné ztrátě účinnosti těchto ustanovení a opatření. Na to se nedá jednoduše odpovědět, na tuto otázku. Výjimečný stav, mimořádné okolnosti, to je prostě krátkodobá výjimka. Na druhou stranu, nesmíme ale zapomínat na to, co připomněl před pár dny náš premiér, a to, že boj proti džihadismu bude záležitost celé generace. Takže musíme vzít v úvahu na jednu stranu tedy tuto výjimku krátkodobou, na druhou stranu ale to, že musíme neustále hodnotit úroveň ohrožení, která se může měnit. A naše orgány jsou přesvědčeny o tom, a já vám to sděluji, že to ohrožení je tak významné, že pro tuto chvíli ospravedlňuje výjimečný stav a opatření, která z něho vyplývají. Za druhé bych na tuto zásadní otázku odpověděl tak, že vždy je potřeba zdůrazňovat, že výjimečný stav je výjimečný stav a že nenarušuje právní stát. Právní stát je stále pravidlem. Ten právní stát je možná zpřesněn a upraven v dané situaci výjimečného stavu. Čeho se to týká? Týká se to toho, abychom zajistili neustále rovnováhu mezi ochranou osobních svobod a lidských a individuálních práv, ale na druhou stranu také veřejný pořádek a bezpečnost. V situaci výjimečného stavu tato rovnováha, tato vyváženost vypadá trochu jinak, a to z toho důvodu, že to ospravedlňuje eh, míra ohrožení. Tady jak si naplňujeme svou veřejnou odpovědnost. Naše vláda provedla tato opatření, váš výbor může klást otázky. I v souvislosti s každým legislativním textem se můžete tázat, kde přesně leží rovnováha mezi zaručenou ochranou práv jednotlivců a na druhou stranu zajišťováním bezpečnosti státu. To jsou, myslím, otázky, které si všichni musíme klást. A za třetí bych odpověděl tak, že nad rámec veškerých opatření, které jsou přijímány či které jsou možné v rámci výjimečného stavu, je potřeba vždy jejich provádění um, při jejich provádění se řídit danou úrovní hrozby. Ta hrozba není fixní, mění se. Například v listopadu se vláda rozhodla, že už neumožní domácí prohlídky za podmínek, které probíhaly, které existovaly během prvního období, protože už prostě nebyla taková potřeba. Proběhla prostě řada účinných domovních prohlídek během toho prvního období takže to, že se výjimečný stav prodlužuje, neznamená, že se prodlužuje ve, stejném, ve stejné podobě. Potom kromě výjimečného stavu musíme mít také hluboká dlouhodobá opatření týkající se samotných příčin radikalizace, která vede k teroristickým činům, tedy dlouhodobá opatření, které musíme, která musíme přijmout jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Řada z vás položila v této souvislosti některé otázky, konkrétně třeba paní Fajon, týkající se rizika toho, že další potenciální atentátníci se dostanou na evropské území. Při této příležitosti jsem chtěl upozornit na důležitost opatření, které my jako Rada a parlament přijímáme v oblasti revize šengenského kodexu, přístupu na evropské území a podobně. Na tom také pracujete. Nebo a, systém vstup-výstup. Nebo konkrétně příklad, o kterým jste hovořila vy, paní poslankyně, tedy o a, možném vstupu teroristů z Řecka do Evropy přes Řecko, z Turecka přes Řecko. Tady je prostě potřeba, aby řádně fungovaly hotspoty aby se kontrolovaly doklady, aby se odhalovaly falešné doklady. Navíc eh, probíhá realizace dohody mezi Evropskou unii a Tureckem a je potřeba zajistit bezpečnostní kontroly a prověrky, tak abychom předešli tomuto riziku. Hraniční kontroly, to je zase oblast, kterou máte eh, ve své gestci. Další věc, financování terorismu a obchodování se zbraněmi. Co se týče obchodování se zbraněmi, tak po pařížských atentátech i po bruselských atentátech jsme si uvědomili, že prostě nemáme dostatečnou kontrolu nad zbraněmi v Evropě, že nejsou dosledovatelné. Pardon. Po atentátu na týdeník Charlie Hebdo naše vláda požádala Evropskou komisi, aby posílila stávající směrnici o kontrole zbraní. Rada se nakonec dohodla před pár dny a z francouzského pohledu musím říct, že jsme spokojeni, že tato dohoda nám zaprvé umožní rozšířit kategorie zakázaných zbraní, ale přitom přece jenom existují legitimní užití střelných zbraní, a který je potřeba kontrolovat. Tedy jedná se konkrétně o sportovní střelce a o myslivce. Já vím, že to bylo velice těžké vyjednávání i tady v parlamentu, ale já myslím, že prostě zcela zásadní, abychom v této oblasti zlepšili dosledovatelnost zbraní, možnost sledovat pohyb těchto zbraní po Evropě, protože jsme si uvědomili, že tady prostě existuje obrovská mezera. Co se týče financování terorismu, to je také zcela zásadní problém. Občas tedy, když vidíme, jak malé prostředky měli k dispozici tito atentátníci, například ti dva chudáci policisté, nebo policie, policista policistka, kteří byli zabiti ve Francii, no tak to zase moc nestálo ten atentát. Ale na druhou stranu financování prostřednictvím obchodování s drogami, s kulturním dědictvím, se zbraněmi, k tomu přispívá a je potřeba proti tomu bojovat. A jsme velice rádi, že Evropská komise předloží nový akční plán a, a Rada ECOFIN se tím bude zabývat. Konkrétně se třeba jedná o revizi směrnice o praní špinavých peněz. A naše vláda by opravdu chtěla trvat na tom, že musí existovat spolupráce mezi parlamentem a radou, abychom se snažili zavést do praxe všechny tyto nástroje, které umožní dlouhodobá efektivní opatření. Protože především jaksi národní opatření přijímaná ve výjimečném stavu nám neumožní vykořenit tento problém a jeho příčiny. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane velvyslanče, za vaše vystoupení a za vaše odpovědi. Paní Intfeld, jenom velice stručně, já jsem položila řadu přesných otázek. Jedna se týkala toho, jestli můžeme dostat eh, přístup ke zprávě Benátské komise. Omlouvám se, já jsem eh, neodpověděl na tuto vaši přesnou otázku. Benátská komise to zveřejnila, myslím, že 7. března. Ale pokud chcete, klidně vám to předám. Kolegyně, kolegové, musíme se dostat k druhému bodu pořadu jednání, ale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 protože máme pouze čtvrt hodiny na zprávu paní Ferrari. Začneme tedy tím, že dáme slovo stínovým eh, zpravodajům. Nejdřív pan Melo, prosím. La parole, monsieur Melo. sendo franco, Vážená paní předsedkyně, když budu upřímný, tak si myslím, že by bylo nejlepší, abychom dali slovo nejdříve paní Ferrara, protože ona je spravodajkou a ona potom se může rozhodnout o důležitých kompromisech. Já eh, samozřejmě můžu vyjádřit svoje připomínky, ale když to paní Ferrara neuslyší, no tak potom na to nebude moci zareagovat. Možná bychom mohli přistoupit k jinému bodu programu. Eh, pane Melo, já také čekám na to, co mi řekne paní Ferrara, protože jsem rovněž stínovou zpravodajkou a je důležité, abychom na ní počkali, tak tím pádem ale budeme muset tedy eh, program dnešní. Nevím, jestli tedy tento bod nepřeložit. Já nevím, kdy přijde. Ona mi řekla, že za několik minut přijde, ale nevím. Eh, sekretariát mi oznámil, že by bylo dobré počkat pět minut. A pokud nepřijde paní Ferrara, tak to přeložíme na další schůzi výboru. Alors, Madame Ferrara est arrivée, Madame Ferrara. Paní Ferrara se dostavila. Paní Ferrara, všichni jsme na vás čekali, abyste nám představila svou zprávu o boji proti korupci. Máte 10 minut pouze, abyste představila svoji zprávu, protože jste přišla pozdě. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě ale eh, myslela jsem si, že o té zprávě budeme jednat v půl jedenácté, ne eh, v deset, tak se omlouvám. Eh, chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří předložili svoje pozměvací návrhy. Určitě to obohatilo moji zprávu. A díky tomu tedy jsem mohla doplnit svoji zprávu z vlastní podnětu. Tady už se hovořilo o několika otázkách, e, když jsem představila tuto zprávu a potom během schůzí se stínovými zpravodaji. Hovořili jsme o tom, že bychom měli zabránit tomu, aby se ty body příliš rozšiřovaly. Já bych si přála, aby ta struktura byla tak, jak jsme se na ní dohodli na začátku, protože jinak to bude mít stejný výsledek jako usnesení komise, která měla příliš eh, velký objem a velký záběr, bylo tam příliš mnoho věcí. Eh, co se týče oblastí, které byly definovány, tak jsou věci, které musíme zohlednit eh, na základě pozměňovacích návrhů a určitě tam dáme ještě další makrooblasti, které zapracujeme, například eh, eh, padělání potravin, drogy, veřejné zakázky, to jsou oblasti velmi specifické, kde se musí zasáhnout a které souvisí s už předem definovanou strukturou. Abych eh, usnadnila četbu zprávy, tak aby to bylo jednodušší, proto se sejdu se stínovými zpravodaji, abych eh, se skupila pozměňovací návrhy do kompromisních návrhů, tak abychom tam měli jasné cíle. Dostali jsme velmi zajímavé návrhy, například eh, ochrana oznamovatelů, whistleblower, otázka spravedlnosti, eh, potom ohledně úřadu Evropského státního zástupce. Vše bylo velmi zajímavé. Ale tady tato otázka se řeší příliš podrobně v porovnání s jinými věcmi. Takže abychom měli jednolitý přístup a jasné cíle a s cílem usnadnit četbu zprávy, tak to budeme se trošku upravit. Paní eh, Greco, pozměňovací návrhy ohledně mafy a také výměna údajů, tak to je určitě velmi předmětné. To by bylo z mé strany vše a jsem vám k dispozici. Eh, děkuji vám, paní Ferrara. A nyní, pane Melo, máte slovo? Děkuji vám za slovo. Já bych chtěl znovu poděkovat paní Laura Ferrara za její úsilí, které bylo opravdu značné. Tato zpráva je velmi důležitá je to věc životně důležitá pro celou Evropu. Jedná se o téma, které musí podpořit všichni poslanci. Evropská lidová strana předložila soubor pozměňovacích návrhů, které doufám, že paní Ferrara akceptuje, protože si myslím, že by mohly být užitečné, třeba co se týče partnerství veřejného a soukromého sektoru, protože víme, že zadávání veřejných zakázek to je věc velmi zranitelná, pokud jde o korupci, potom co se týče transparentnosti stavebních povolení na místní úrovni, tak tam se často dostáváme do národní dimenze a tím pádem necháme stranou závažné korupční případy na regionální a na místní úrovni. Potom otázka korupce ve sportu a manipulace s výsledky. Ve sportu víme, jak je překvapivé, když se dozvíme, co se děje, a potom regulace lobby. To není ve všech státech stejné i když eh, samozřejmě je to z právního hlediska zákonné, ale musí to být transparentní, abychom zabránili nějakým pochybným situacím. Také se tady hovoří o nových technologiích, což znamená, že ti, kteří eh, vyšetřují trestné činy, tak aby měli dostatek eh, prostředků pro tento boj. Policie v mnoha zemích má problémy s tím, aby mohla proskoumávat velmi komplikovanou hospodářskou trestnou činnost a protože je to věc přeshraniční, tak to všechno stěžuje práci policistů. Musíme mít eh, také evropské eh, eh, předpisy ohledně financování politických stran a politické strany musí jít vždy příkladem. Já si myslím, že v tomto směru parlament, tento parlament by měl vyslat signál. Potom v neposlední řadě uprchlíci. Vše, co souvisí s vykořišťováním um, uprchlíků, lidských bytostí. A eh, to se týká těch, eh, kteří jsou velmi bezohlední, nemají žádné city a jejich jediným cílem je eh, hospodářsky vykořišťovat uprchlíky. Potom se tady také hovořilo o vnějších investičních zdrojích. A co to je tady, tato vnější investice? To jsou fondy, které se mohou objevit eh, v mnoha právách a není to vždy zákonné. Takže to je to, co bych chtěl, aby paní Ferrara zohlednila. Naše politická strana chce eh, přispět otevřeně a upřímně eh, k této diskuzi, tak abychom zlepšili tuto situaci v Evropě. Děkuji vám, pane Melo. Já jakožto stínová zpravodajka budu hovořit e, bulharsky. Já bych každopádně ráda poděkovala e, paní Feraře za odvedenou práci a úsilí. A ráda bych poděkovala všem, kteří podali pozměňovací návrhy. Mohu to již srovnat, protože v předchozím období jsem pracovala na Jakulinově zprávě. A tato eh, zpráva měla komisi eh, navrhnout, co s organizovaným zločinem eh, praním a praním špinavých peněz. Já souhlasím s tím, že tady bychom se měli zaměřovat jenom na některé aspekty, protože teď tady máme celou tu škálu a během zprávy o během právě, práce na zprávě kterým jsme tam postihovaly všechny, ale Evropská komise nepřišla s žádnými konkrétními návrhy. Na druhou stranu bych ráda uvedla, že zpráva paní Prady je mnohem konkrétnější a my si myslíme, že by komise si měla přečíst tyto, tuto zprávu a přijít s konkrétními návrhy. Ráda bych zde prohovořila jménem jiných kolegů z frakce S a D. Nebudu předkládat nebo představovat všechny eh, pozměňovací návrhy, ale jenom některé, protože musíme šetřit čas. Nejdříve máme několik návrhů, které se týkají těch eh, různých mechanismů, které existují na evropské úrovni. A tady hovořím také o CVM. Musíme tam také eh, zahrnout něco k té hodnotící tabulce spravedlnosti, eh, Justice Board. Všechno tohle by mělo být součástí širšího rámce, který se bude uplatňovat ve všech členských státech. Víte, že máme i jednu zprávu, kterou zpracovala komise k tomu, jak členské státy bojují s korupcí. V té zprávě se konstatuje, že v boji s korupcí jsou velké problémy ve všech členských státech. Za druhé, jsou tady některé pozměňovací návrhy, které se týkají boje s korupcí v evropských institucích. Za třetí, jsou tady pozměňovací návrhy, které se týkají potřeby harmonizovat hmm, konkrétní ustanovení v eh, trestním právu. Těšíme se na spolupráci se zpravodajem. Eh, myslím, že eh, budeme spolupracovat v dobrém ovzduší. Měli bychom se snažit o úspěšné kompromisy a věřím, že eh, naše pozměňovací návrhy, pozměňovací návrhy eh, SAD by se měly eh, zohlednit. Kolegyně a kolegové, nyní má slovo paní Krisbeke ze skupiny ALDE. Prosím, máte slovo. Merci, la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom velice stručně protože nemáme moc čas. Chtěla jsem především poděkovat Lauře za velmi dobrou spolupráci, za velmi dobrá setkání. A jak už jsem říkala na posledním zasedání k tomuto tématu, měla velmi dobrý nápad a zorganizovala výměnu názorů s profesionály. Naše parlamentní skupina si jenom chtěla trvat na čtyřech věcech. Za prvé, konstatujeme, že, skupin, že zločinecká spolčení fungují přes hranice, že působí v rámci partnerství v jiných, v jiných zemích, anebo tam působí přímo. Je potřeba s tím účinně bojovat a proto je předpokladem, abychom rychle vytvořili účinné nástroje na evropské úrovni. Takže chci ještě jednou připomenout, jak důležité je mít evropské státní zastupitelství s dobrými prostředky a s dobrým rozsahem působnosti. Je také potřeba posílit spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, protože proti organizovanému a trestnému činu a korupci se nebojuje účinně, protože členské státy dostatečně nespolupracují. A proto bychom se měli snažit systematicky nabízet využívání stávajících evropských databází a automaticky a systematicky spolupracovat s Europolem a Eurojustem. A potom jsem také chtěla ještě trvat na další důležité věci. praní špinavých peněz a e, padělky jsou velkým zdrojem financí pro trestnou činnost. Proto je potřeba bojovat i proti této trestné činnosti a kybernetické trestné činnosti. Co se týče konfiskace majetku, tak tato Tady budeme doufat tedy, že bude zrevidována směrnice z roku 2011 a že prostřednictvím tohoto textu vznikne možnost stíhat osoby, které přesouvají zdroje tak, aby se vyhly jejich zabavování. Přesouvají to na třetí osoby, převádějí to třeba na rodinného příslušníka a podobně. A následně tedy nemáme dostatečnou možnost proti takovýmto převodům bojovat a opravdu to představuje miliardy euro, které jsou výsledkem trestné činnosti. Tolik tady jenom pár slov. Já vím, že tady v tomto výboru se musí pořád jednat velice rychle, ale budeme určitě pokračovat v této práci s Laurou, tak aby tady tento text přišel s konkrétními odpověďmi. Děkuji. Děkuji paní Grisbeck a nyní dám slovo panu Dejane za skupinu GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Já to řeknu velice stručně, už také proto, že musím přeběhnout na jiný výbor za několik minut. Také bych poděkoval eh, paní zpravodajce za eh, přípravu a za formální výměnu názorů. Eh, také souhlasím velice s obecným přístupem, a sice vytvořit zprávu, která je co nejstručnější a nejjasnější, abychom se vehli situaci, kdy komisná rada mohou říct, no podívejte se, to je krásná zpráva z parlamentu a bereme si tady jednu nebo věc, věci, dvě věci a na zbytek můžeme zapomenout. Je důležité, abychom měli úplný eh, soubor eh, opatření, eh, která chceme, aby komise uplatnila do budoucna a podle které ji chceme posuzovat. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak naše návrhy frakce, tak bych zúraznil 34. To je poměrně jedinečný návrh, protože to připomíná obecní, obecné zásady, které jsme i jako parlament stanovili k v přístupu k trestnímu právu hmotnému. A je důležité, že když chceme novou legislativu eh, v oblasti tohoto práva, tak eh, proto musíme mít nějaké principy a je důležité ukázat, že eh, jsme se nad tím zamýšleli. A potom další věc, část pozměňovacích návrhů s mým jménem a seznam dalších poslanců z dalších politických frakcí odráží stanovisko mezi skupiny k transparentnosti a proti korupci, praní špinavých pěst a organizovanému zločinu. Takže my se snažíme hledat eh, společné, eh, společná stanoviska, postoje, alespoň mezi členy eh, v naší meziskupině a těšíme se na pozměňovací návrhy v paní zpravodajky, které toto zohlední. Děkuji. A jako poslední vystoupí pan Tarika Bran, vy jste to řekla správně, ze zelené. Není to tak? Děkuji, paní předsedkyně. Já tady budu hovořit za Evu e, Žoli, která s lítostí oznamuje, že není schopná se k nám dnes připojit. A řeknu to velice e, stručně, protože také musím odejít. Já bych trval na několika věcech. Pozměňovací návrh 150 opět od nás. Eh, zdůrazňuje, že eh, počet eh, trestných činů proti životnímu prostředí roste. A je třeba je raději řešit na evropské úrovni a zohlednit vazby, které tyto mají na mafiánské aktivity. 98 a 99 potrhují důležitou roli evropského veřejného zástupce a v eh, tedy naplňování silné role EU eh, vyzýváme k vytvoření takovéhoto úřadu s jasně stanovenými silnými pravomocemi. Kromě tohoto je několik pozměňovacích návrhů, které mají vytvářet tlak na komisi, aby eh, přišla s návrhy na ochranu oznamovatelů trestné činnosti. Ti sehrávají velice důležitou roli v boji s korupcí a musí být lépe chráněni na evropské úrovni. LuxLeaks a Panama Papers ukázali, eh, že eh, je třeba jednat v této oblasti. V neposlední eh, řadě naše, náš pozměňovací návrh 193 dává za úkol výboru Libé naplňovat doporučení v tomto usnesení, aby to usnesení bylo naprosto zube. Chceme v nejbližší ehm, budoucnosti i nadále vytvářet tlak ehm, na naplnění těchto doporučení. Děkuji paní Faraře za ehm, její práci a spolupráci na tou zprávou. A jsme si jistí, že nakonec budeme mít velice užitečnou zprávu, která jí přijde s jasnými doporučeními a přesto bude jasně eh, zaměřená a stručná. To je velice důležité, pokud eh, chceme, aby nás hlas, náš hlas byl slyšen. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Kolegyně a kolegové, máme uzavřen seznam řečníků a nejprve dostane slovo paní Činiši, prosím. Grazie, grazie, prezidente. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych také chtěla poděkovat paní eh, Ferrara Eh, za to, že vypracovala eh, dokument, kterému jsem se snažila také přispět pomocí pozměňovacích návrhů. Organizovaná kriminalita nebyla společně definována. A to je věc, kterou musíme vyřešit. Měli bychom mít eh, nějakou definici, na které se všichni dohodneme organizovaný eh, zločin už má přeshraniční povahu a objevuje se v mnoha odvětvích. V mnoha hospodářských aktivitách. Já si myslím, že můžeme souhlasit eh, s tím, co řekla paní Jotová, a že bychom měli ten dokument trošku omezit, tak aby eh, neměl eh, příliš eh, velký záběr, přestože organizovaný zločin je věc velmi komplikovanou. Myslím si, že všechny otázky, které se týkají toho, že Pachatelé se objevují v mnoha oblastech hospodářské činnosti, protože organizovaný zločin eh, se dostává do korupce a je součástí všech hospodářských aktivit. Eh, včera jsem hovořil, eh, hovořila s kolegou a řekla mi, že třeba ti kriminálníci zasahují i třeba do rybolovu. Prostě kdekoliv se dají vydělat peníze, tak mafie se snaží se tam dostat. Takže na to se musíme zaměřit. Já souhlasím s, důraz, s důrazem na svědky. V Itálii jsme to zažili na vlastní kůži. Tito svědci jsou důležití, mohou pomoci. Čas nás tlačí, tak pohovořím o posledním bodu výměna informací. To je velmi důležité. Eh, musíme se snažit o to, aby výměna informací byla povinná, eh, třeba i v oblasti účetních výkazů a financí. To jsou takové ty páky, které bychom mohli použít pro boj proti organizovanému trestnému zločinu. Děkuji, nyní má slovo paní Šlej. Eh, děkuji vám, já tež budu hovořit rychle. Já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce a poděkovat též stínovým zpravodajům, protože to byla týmová práce. Já jsem se snažila pomoci prostřednictvím několika pozměňovacích návrhů, které poukazují na některé věci, které považujeme za důležité. Já jsem třeba žádala legislativní návrh, který by zřizoval společná pravidla pro ochranu oznamovatelů na evropské úrovni. Měli bychom stanovit minimální kritéria také pro svědky. Eh, také společné eh, prohlášení. Potřebujeme legislativní návrh, Eh, který by uznával příkazy k eh, zabavení majetku, tak aby to země navzájem uznávaly. Také musíme analyzovat možnost rozšířit eh, společné předpisy v oblasti zabavování majetku i, i když eh, třeba eh, nebyl vynesen žádný eh, soudní rozsudek, nedošlo k žádnému odsouzení, aby i zde byla možnost zabavení majetku. Víte, o jakém případu hovořím v Itálii. Potom se to také týká těch podvodných sportovních zápasů. Nyní se nacházíme v čase, kdy se koná euro. Jsou to prostě sportovní zápasy, kde se eh, podvádí. A proto musíme bojovat mnohem intenzivněji proti tomuto fenoménu. Děkuji a nyní udělám výjimku. Pan Radev má slovo jako poslední. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Organizovaný eh, zločin a korupce nejsou věc, která by trápila jeden konkrétní členský stát, existují všude a proto potřebujeme společné evropské řešení. Proto také eh, trváme eh, na eh, evropské strategii boje s korupcí. Tímto způsobem mm, budeme si boj s korupcí zaslouží tu pozornost, nebo dostane tu pozornost, které, kterou si zaslouží a členské státy pak budou lépe spolupracovat na výměně nejlepších postupů. Já jsem zpracoval pozměňovací návrh, podle kterého by Evropská komise měla sledovat boj s korupcí ve všech členských státech no a mechanismy monitorování mohou být podobné mechanismům spolupráce s Bulharskem a Rumunskem a můžeme je tedy probrat na této eh, komisi. V neposlední eh, řadě vás o podporu mého pozměňovacího návrhu k revizi evropského práva proti eh, praní špinavých peněz. Já vám také děkuji. Děkuji. Ve výboru se bude hlasovat 11. 12. července. To je, myslím, poslední pracovní týden náš v červenci a teď se dostaneme k třetímu pořadu bodu jednání a to je to jsou hotspoty v Itálii. <clears throat> Očekáváme přítomnost pana Oliviera Onidyho. Máme ho tady? Pane Onidy, jestli jste tady, tak vás poprosím, abyste přišel sem nahoru. Ah, Kolegyně a kolegové, hotspoty iniciovala Evropská komise v Evropské agendě pro migraci. Cílem hotspotu je zlehčit členským státům řízení přílivu velkého počtu přistěhovalců. Zástupcím členským státům pomáhají evropské agentury v hotspotech s cílem rychle identifikovat, registrovat a řádně zpracovat žádosti osob, které potřebují mezinárodní ochranu. Hotspoty jsou tedy bezprostředně navázány na program vnitřního přesídlování a navracení těch, kteří nemají právo na azyl či jinou druhotnou ochranu. Proběhla již diskuse k fungování hospodů v Řecku, naposledy během prezentace zprávy delegace výboru Libe. Dnes jsme se chtěli soustředit na situaci v Itálii, která je také zajímavá vzhledem k narůstajícímu počtu uprchlíků, kteří během posledních pár týdnů přijeli do Itálie. Chtěla bych tedy dát slovo zástupci generálního ředitele pro migraci a azyl generální ředitelství vnitro, který nedávno navštívil hotspoty v Itálii. Poprosím jej, aby popsal stávající situaci. Velmi ráda vás vítám ve výboru Libe poprvé od vašeho nástupu do funkce a po vašem vystoupení také budeme mít další vystoupení a diskusy. Pane Onidy, jako vždy v našem výboru nemáme moc času, ale přesto máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně, za tento úvod. Eh, jsem také rád, že jsme se mohli eh, zúčastnit na vašem výboru abychom vám řekli, jak to vypadá v hotspotech eh, v Itálii a obecně také, jaká je situace v oblasti migrace v Itálii. A popsali tu celkovou eh, dynamiku na, a, a, eh, ve prostřed Středozemního moře na této cestě. Ta a nabyla na důležitosti zejména po a, dohodě s Tureckem. Je zřejmé, že velká většina migrantů a, přichází do Evropské unie přes tuto eh, cestu. Situace je taková, že prakticky 55 mm, tisíc eh, lidí už eh, se vylodilo v Itálii, to je podstatný, podstatné číslo. Minulý týden jich mm, bylo zachráněno více než 6 tisíc, byli tedy vyloděni v Itálii. Ta čísla se tolik neliší od eh, celkového trendu, jehož jsme byli svědky eh, loni. Takže Itálie eh, bojuje se situací na základě zkušeností, které získala za ta dlouhá léta. Eh, také se nezměnily trasy, to byl jeden eh, z aspektů, o kterém jste se zde bavili. Eh, nejsme svědky změn tras lidí ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu nebo Pakistánu. Tradičně ti, kteří přijíždějí touto trasou uprostřed Středozemního moře, jsou ti, kteří už ji používali předtím to znamená většinou Nigerijci nebo Eritrejci, ale také lidé z Gambie, pobřeží Slonově, Gvineje, Somálska a Súdánu. Stejné eh, tedy výchozí země také. Pořád je tady situace, kdy 87% eh, lidí začíná eh, cestu v Libii a 12% z Egypta Podstatný je nedávný nárůst e, počtu lidí z Egypta. To nás e, vede k některým zvláštním opatřením s egyptskými úřady, abychom lépe pochopili, proč e, se toto děje. Jsou tady dva zjevné trendy, které bych rád zdůraznil. Za prvé, a jsou tady mimořádné výkyvy. Pokud se podíváte na poslední týden v květnu, tak přijelo celkem 16 tisíc eh, lidí eh, za jeden den, což je eh, poměrně mnoho. Pokud se podíváte na to, že hotspoty a všechny procedury potom musí být připraveny na zpracování tohoto počtu migrantů. Potom tady máme další věci Eh, vyšší eh, úroveň, vyšší úroveň úmrtnosti. Bohužel máme eh, poměrně vysoký nárůst o 30%. Hmm, zde mám víc, zde máme mrtvých oproti konci minulého roku a čekáme, že celkově za celý rok to také bude více. Znamená to, že eh, je třeba eh, vynaložit dodatečné úsilí v těch eh, záchranných a vyhledávacích pracech, které již probíhají. Dále je třeba poskytovat dodatečnou podporu. My nespochybňujeme efektivitu celkově těch vyhledávacích a záchranných operací, ale spíše jde o to, že převaděči používají plavidla nižší kvality a nakládají více lidmi. Obyčejně jsou to eh, velice obyčejné gumové čluny eh, z Libie, na, kterými je víc, na kterých je více než 100 lidí, což je úplně nové, nový fenomén. A, a tradičně z Egyptu, eh, z Egypta přijíždějí starší rybářská plavidla a na, které, na která se vejde přes 300 lidí, což eh, představuje eh, akutní eh, bezpečnostní mm, nebezpečí pro tyto lidi. Prioritou je řešit ty stávající hotspoty, které fungují velice efektivně v Itálii, Lampedusa, Pozzolo, Trapáňo a Taranto. Debaty s italskými úřady minulý týden vedly k potvrzení partnerů, že otevřou dvě další místa z, od července funkční. To je velice důležité pro nás. Ta čísla rostou, je lepší počasí. Tahle nová místa budou v Mineu a v Mesině. Kromě toho také italské úřady se eh, snaží eh, maximálně eh, vyřešit čtyři, nebo tedy stanovit čtyři mobilní místa, mobilní hotspoty. Nemohou je přizovat v Itálii, tak aby se navýšila efektivita celkového vyloďování. Ty mobilní hospody budou, myslím, velice rychle formalizovány Nastanou se řádnými hotspoty v tom smyslu, že ta kapacita prostě bude třeba ty čtyři mobilní, které se předpokládají, budou v Augustě, Palermu a Reggio a Crotone. Tímto bychom také navýšili eh, objemy v těch hotspotech ze stávajících 1600 lidí na 3000 nebo něco více než 3000. Je to velice podstatné, protože eh, více než polovina eh, migrantů je vykládána mimo hotspoty. A to je také váš signál. Potřebujeme dosáhnout to, aby 100% eh, těch vylodění bylo v hotspotech. Takže pokud je o kapacitu a o umístění hotspotů, tak je tady pořád ještě určitý proces k zlepšení. Potom eh, jsou tady, eh, je tady ta inovativní myšlenka a plovoucí hotspotu. Máme tady eh, určité nerozumění v tom konceptu jako to, takovém. Není nic, jak bychom mohli naplnit fungování hotspotu na moři. To je nemožné. UNHCR se nás ptalo, stejně tak jako naše agentury Celá ta myšlenka spočívá v tom, a tady máme eh, velký soucit s italskými úřady a také eh, si podpoříme, aby to bylo k dispozici, je mít prostě dodatečný, dodatečné plavidlo, eh, na které se do tisíc až 1500 migrantů. aby se zefektivnila ta záchranná a vyhledávací operace a abychom také eh, dovezli ty migranty do řádných hotspotů a abychom eh, dosáhli toho, že 100% bude v eh, v hotspotech a abychom tam poskytli prvotní pomoc fyzickou i psychologickou a abychom je mohli tady přijít v daleko lepších podmínkách v hotspotech. Tedy celkově ty podmínky v hotspotech jsou velice dobré. Máme všechny ty týmy, všechny ty agentury, UNHCR, IOM, všichni jsou tam aktivní v těch hotspotech. Já sám jsem uh, zaslal dopis italským úřadům před deseti lety s uh, řadou fyzických zlepšení, pokud jde o uh, stav uh, přijetí nebo těch recepcí a a způsobu, jak se zachází s migranty. Eh, prostě bere se to velice eh, vážně. Italské úřady to berou velice vážně. Eh, pořád tady máme ještě mm, plán pro naléhavé situace. Oni o tom nechtějí hovořit, protože vidí, že ta situace je běžná pro ně, ale s UNHC a IOM my jsme eh, zahájili eh, kroky k tomu, abychom byli připraveni, eh, pokud dojde k nějakým takovým výkyvům, jako v minulých týdnech, pokud se to normou. Proto budeme potřebovat další kapacitu a její rychlou mobilizaci. Potom eh, jsou tady další otázky k té italské situaci. Slyšeli jste eh, to eh, včera od pana komisaře. Myslím, že proběhla velice dobrá debata na základě zprávy, kterou jsme včera vydali. Itálie odvádí svoji službu a bere svoji odpovědnost velice vážně. Ale je to, to také opětovat a být aktivnější při pomoci Italům. To v první řadě znamená, že mechanismus realokace musí být efektivnější. Jenom ty přísliby pořád eh, tady máme eh, přísliby eh, tedy k mm, přijetí těch příslušných žádatelů azylu, kteří přicházejí do Itálie. A pořád je tady, tady debata od členských států a o zrychlení není nic více frustrujícího, než eh, lidé, kteří prošli všech těmi, těmi procedurami, aby zůstávali mnoho týdnů nebo i měsíců eh, v nějakém ubytování blízko eh, hotspotu s příslibem, že budou realokováni. Italské úřady udělali, vynaložili velké úsilí k tedy náboru kandidátů na realokaci mají komunitu nějakých 4000 Eritrejců, eh, kteří by mohli být eh, velice dobře realokováni. Jsou tam stovky, které už eh, čekají. A nemůžeme pokračovat tímto velice pomalým tempem, například, že 25. bylo přemístěno minulý týden. Takže je to otázka priorit. Druhá priorita, a to je opět téma, na které jste přišli, je to situace nezletilých bez doprovodu. Tam bohužel vidíme nárůst, ale nějakých 12 migrantů, kteří eh, přijíždějí přes tuto eh, cestu přes Středozemní moře a, a jsou nezletilí. Jsou blízko zletilosti, ale, už, eh, ale jsou nezletilí. Je to velice těžké s nimi nachládat. Italové se opravdu snaží s těmito eh, lidmi eh, nachládat eh, se vší důstojností tak, aby jim ale mohla specificky pomoct. Potřebujeme tady mobilizovat dvě věci. Potřebujeme pilotní systém realokace, abychom ukázali, že i pro tuto kategorii lidí jsme schopni je realokovat v dobrých podmínkách v hostitelských členských státech, ale Potřebujeme také další podpůrné programy, zejména a jeden program, který doufáme, že UNICEF už zrealizuje. Paní předsedkyně eh, říká, že už mluví příliš dlouho, takže to jenom eh, uzavřu. Eh, další aspekt, který je velice důležitý v italském kontextu, je, že musíme zrychlit návratovost a tak Ehm, je zřejmé, že ehm, se s italskými úřady musíme ehm, dostat do kontaktu, aby ty lidé byly řádně nadržováni při očekávání návratu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. A nyní, kolegyně a kolegové, už máme spoždění, ale přesto dám slovo paní Mageny, pokud to dobře vyslovuji. Prosím, dvě, tři minuty maximálně. Paní Mageny zastup, vystupuje Vysoký komisariát pro uprchlíky pro Evropu. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se o co největší stručnost. Především děkujeme za to, že jste nás dnes pozvali. Je to užitečné téma, nejenom vzhledem ke konkrétní situaci v Itálii, ale také proto, že hotspoty a relokační programy jsou nezbytným předpokladem zajištění existence řádného systému v Evropě, který povede k dobrému řízení ochrany našeho území a sdílení odpovědnosti. Přístup hotspotů v Itálii a relokační program musí být plně realizován a myslím si, že to musí ležet na srdci nás všech, že 2280 lidí pouze bylo zatím relokováno z Řecka, z Itálie. Z Itálie samotné to bylo jenom 780 osob. S tím, že Evropská komise stanovila takový cíl, že bychom měli dosáhnout 6000 relokací za měsíc. Takže tady máme velké mezery a je potřeba relokační proces zrychlit. Pan Onidy hovořil o řadě problémů, se kterými souhlasíme, Souhlasíme také s doporučeními, která zmínil, a s jeho hodnocením přetrvávajících problémů. Já bych přidala jenom pár problémů z našeho pohledu. Pomalost reakcí členských států, které přijali uprchlíky k relokaci. Jsou tady problémy v Itálii s bezpečnostními prověrkami, s tím, že některé členské státy si trvají na provedení vlastních bezpečnostních prověrek a italské orgány to zatím moc nechtějí. Máme zprávu Evropské komise ze včerejška, která stanovuje vyvážený přístup k tomuto problému, který musí být co nejrychleji vyřešen. Kromě toho je také potřeba, aby italské orgány dostaly potřebnou podporu. Jak říkal pan Onidy, agentury tam jsou, UNHCR také ale dá se udělat určitě více proto, aby tam bylo dostatek odborníků, třeba prostřednictvím EASO. Bylo by dobré, kdyby členské státy reagovaly na žádost o vyslání odborníků od EASA reagovaly rychleji. Bylo by také dobré, aby odborníci z EASO tam trávili delší dobu, protože tam jsou většinou velmi krátce na to, aby to mělo dostatečný vliv. Co se týče kapacity, ve čtyřech hotspotech je potřeba ji posílit a rádi slyšíme, že pan Onedy říká, že se mají vybudovat dva další hotspoty v nejbližší budoucnosti. Jejich kapacitu budeme potřebovat. Především, abychom vyřešili situace zvýšených přílivů třeba v květnu Ti, kteří přicházejí do Itálie, musí jít před hotspoty, aby mohli být řádně eh, zaregistrováni. V květnu, to, v květnu eh, tento počet klesl po 40%. Těch, kteří přišli, tedy pouze 40% přecházeli před hotspoty. 90% příchozích eh, bylo identifikováno prostřednictvím otisků prstů, ale mělo by to být 100%. Co se týče mladistvých bez doprovodu, jsme velice rádi, aby, eh, když jsou relokováni, protože tyto osoby v rámci rozhodnutí rady o relokaci by měly dostat prioritu. Jsou to prostě děti, mají dostat prioritu, rada to chtěla, v praxi tomu tak ale není a to z řady důvodů. Málo zemí chce nezletilé brát v rámci relokace a navíc je potřeba k ním přistupovat individuálně. Je potřeba, aby relokace byla rychlá a aby se dětem během tohoto procesu pomohlo. S partnery jsme navrhli, že třeba bychom měli mít standardní operační postup pro uh, zpracovávání případů mladistvých bez dozoru. Itálie a další partneři vytvořili standardní operační postupy pro všechny případy, ale možná by bylo dobré se soustředit na děti a nezletilé je potřeba to řešit teď, protože 12 stávajících příchozích jsou mladiství bez doprovodu. Také by to bylo v souladu s širším strategickým přístupem Evropské komise a Rady, aby tyto děti dostaly prioritu. To je všechno. Děkuji. Děkuji. Přečtu vám seznam řečníků. Coelho, Madame Gomes, Madame Spinelli, uh, Madame Wikström, yeah. Monsieur Alao, à Madame Schlein et le dernier Pugliese. Et je dois faire... Musím uzavřít seznam řečníků, protože nemáme čas. Dvě minuty každý, prosím. Prosím, máte slovo. Thank you so much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za poskytnuté informace. Situace v Řecku, obávám se, je horší než v Itálii. Pro většinu z nás na začátku hotspoty byly dobrý nápad. Teď ale máme několik problémů. Některé z nich jste zmínil. Za prvé problém se zpracováváním. Ti žádosti je příliš mnoho. Nemáme na to kapacity, abychom to zjevně všechno zvládli. Délka procesu je také problém. A není to jenom kvůli tomu, že nemáme dostatečné závazky. Naše země, Portugalsko, je ochotna přijmout více lidí. A přitom nám neposílají nikoho z evropské úrovně. Takže kapacity dostupné jsou, ale nikoho nám neposílají. Potom jste také hovořila o mladistvích bez doprovodu. Dobrou stránkou hotspotu mělo být, že se zlepší identifikace a zvýší bezpečnost. Víme, že uteklo hodně dětí a mladistvých po registraci. Bylo jich snad 10 tisíc. Takže s hotspoty máme problémy. Otázka je, jestli musíme přehodnotit problém hotspotu, anebo jestli je to skutečně pouze problém kapacity. Co tam nefunguje? co je potřeba udělat lépe na evropské úrovni se zapojením agentur a členských států. Jaký tlak bychom měli vyvíjet na členské státy? Myslíte si, že se problém v Itálii vyřeší tím, že tam budeme mít další dva hotspoty a čtyři mobilní hotspoty? Je to opravdu problém kapacity, anebo je potřeba přehodnotit celý model? Děkuji. Paní Zepel, Chcete slovo? Ne. Dobrá, takže budeme pokračovat. Paní Gomeš, prosím. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat za tyto informace, které jdou zcela proti předpokladu, který nám přednesl místo předseda komise Timmermans o tom, že funguje dohoda Evropská unie Turecko. Ano, funguje v tom smyslu, že se sníží počty v Řecku ale lidé potom přicházejí do Evropy přes Itálii a Egypt. Také to má souvislost eh, se situací v eh, Egyptě, kde situace není pod kontrolou, je nebezpečná, přestože naši vedoucí představitelé říkají, že Egypt je náš partner. A znamená to, že pořád děti vydělávají peníze. A platí se za to lidskými životy. Vy jste uvedl, že došlo ke dvojnásobnému počtu obětí na životech. Já jsem chtěla podpořit, co říkal kolega Koju. Zajímalo by mě, Jaké problémy, kromě těch, kteří jste zmínili, že tedy některé členské státy si trvají na vlastních bezpečnostních prověrkách, existují? Třeba vybírání si původu, nebo barvu pleti, nebo náboženství, já nevím. Nebo třeba nechtějí mladé muže, nebo chtějí naopak nezletilé. Rádi bychom to věděli. Děkuji. Děkuji, paní Gomeš. A nyní paní Spinali. Ehm, eh. Děkuji. Děkuji vám, pane doktore Onidy, za vaši prezentaci. Mám dva dotazy. Za prvé, Chtěla bych se zeptat eh, pana doktora Onidyho a zástupce zástupkyně Vysokého komisaře OSN, zali je možné, že by některá tak kritická místa se proměnila v detenční místa, eh, protože úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky na touto poukázal v případě Řecka. Může se stát to tež i v Itálii. A potom dotaz k těm plovoucím kritickým místům na moři. Vy jste řekl, že by měli málo úkolů. Já tomu rozumím a to jejich pole působnosti by bylo omezené. Ale já se ptám, jestli i tyto úkoly jako předběžná identifikace, tak eh, zdali eh, to není nadměrná zátěž pro takovéto kritické body, protože cílem je pravděpodobně zrychlit návraty. A existují obavy eh, ze strany Evropského soudního dvora, v tom smyslu, že se obávají, že tato kritická místa se použijí pouze, nebo že se použijí právě po návraty, protože zatím je proto určena pouze pevnina, protože tam dostane náležitou péči ten migrant, třeba i může se na něj mluvit v jeho jazyce. Děkuji. A děkuji vám eh, za prezentace. Eh, zejména děkuji, že jste zdůraznili, eh, jak je eh, důležité řešit nedoprovod. tedy se bez doprovodu, nejenom v hotspotech, ale i v Řecku a jinde. Myslím na ty tisíce dětí, které mizí. Mizí z hotspotu a, a zmizí z radaru a, a po celé Evropě. Je nějaká strategie v eh, Itálii, eh, aby eh, se jim zabránilo zmizet do té evropské divočiny? V těch hospodech v Itálii ty fungují už 90 měsíců, některé 7. Když mluvím eh, se s nestátními organizacemi, tak ty eh, mírně řečeno eh, kritizují ten přístup v těch hotspotech, protože ti uprchlíci jsou povzbuzováni, aby odešli, ale oni odejít nemůžou. Nemají žádné prostředky, je to poměrně drahé. Jelikož většina z nich v Itálii je ze subsaharských zemí, tak je to poměrně drahá věc pokud by si měli koupit eh, řádnou přepravu. Takže máme tady tak situaci eh, eh, z hlavy 22. Realokace nefunguje podle plánu, který jsme všichni schválili. A vyhoštění také nefunguje. Návraty řádným způsobem i kdyby chtěli, oni mm, jsou také nemožné. Tak co uděláme k eh, zvýšení eh, v eh, důstojnosti vůči lidským bytostem, které se v těch hospodech snaží dát, dostat dál? V Itálii se hovoří pořád o těch klandestíny, což znamená lidi bez dokladů, pokud jsem to pochopila správně. Mohl byste říct něco k veřejnému umění v Itálii? Jak jsou tito lidé vnímáni? Ale především, eh, co chcete dělat dál eh, k, eh, k nezletilcům bez doprovodu? Paní Šlenk, prosím. Sì, ha ragione la collega Wikström per cominciare. Děkuji za slovo. Také chci se vrátit k tomu řekla Wikström, protože to je italské slovo, tedy o těch nelegálních uprchlících. Jsou to lidé bez dokumentů. Já jsem navštívila dvě místa a e, jeden kolega byl v Podsalu. Já bych vám chtěla připomenout hlasy e, těch, e, které málo kdy slyšíme. Jsou to aktivisté, kteří se snaží zlepšit život těch, kteří jsou právě v těchto strukturách, protože oni Eh, nahrazují a snaží se řešit a napravovat eh, chyby vlád. Jak řekla starostka Lampedusy, eh, Lampedusa nemůže být městem dlouhodobého pobytu, detence. Ten ostrov je velmi štědrý snaží se poskytnout tu první pomoc, ale během 48 hodin se musí migranti dostat do stabilnější struktur na pevnině. Když jsem tam byla, tak jsem, jsem tam nik, neviděla uh, eh, nikoho z EASO nebo z Frontexu. Možná to byla náhoda a nikdo tam zrovna v ten moment nebyl. Zatímco tito lidé nebudou mít žádné vyhlídky do budoucnosti, tak se nebudou moci a nebudou chtít zúčastnit. A nebudou uh, spolupracovat v té identifikaci. Zde byly eh, navrhnuty postupy a máme různé programy v několika jazycích. Někteří řekli, že nedostali nic. Eh, musíme se podívat na to, jaká informace je v těch eh, brožurách. Nevíme, kolik je tam nezletilých a některé nevládní organizace litují, že se e, třeba vydá příkaz k opuštění území, aniž by ta osoba byla informována o tom, že má právo na mezinárodní ochranu. Dostali jsme různá čísla e, v závislosti na tom, jestli tyto údaje jsou z EASO nebo z Frontexu. Nevíme, co tam dělá Frontex na těch kritických místech v principu by tam neměly být více než 48-72 hodin, ale někteří nám říkají, že tam jsou přes, hodinu, přes týden a nevědí, co je čeká. Potom na podsalo, eh, tam jsou lidé, kteří jsou opravdu ve velmi špatné situaci. Je tam mnoho nezletilých. Jsou to eh, lidé, kteří jsou na boso, nemají potraviny, jsou to ohroženy životy a v Evropě toto nemůžeme akceptovat. Dobře. Musíme respektovat eh, vymezenou eh, řečnickou dobu. Ještě pan Hala Aho, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, teď se ten tlak přesunul z řecko-turecké hranice do střední části středozemního moře. Jak to ovlivňuje ceny, které převaděči účtují? Říkal jste, eh, že eh, dávají čím dál tím více eh, lidí do čím dál tím horších plavidel. Jsou proto nějaké důvody, kromě zvýšené chamtivosti? Jaké počty se odhadují ke konci tohoto roku? Jaké trendy lze vidět, pokud je o národnost lidí, kteří přicházejí do hotspotu? Mě eh, zejména eh, zajímá podíl lidí ze zemí, jejichž občané eh, pravděpodobně nezískají mezinárodní ochranu. Pokud já vím, že tak je tady minimum lidí, kteří se například přicházejí ze Sýrie. Děkuji. A teď pan Borgéze. Děkuji. Paní předsedající, já bych chtěl nejdříve poděkovat panu eh, Odínimu za tuto tak eh, zevrubnou analýzu. Eh, vidíme, že tam se objevují pozitivní věci v rámci těch kritických bodů. A zde bych se chtěl vrátit k tomu, co řekla moje italská kolegyně. Samozřejmě ta situace se ještě zlepšit může. A vidím, že, Evrops- že italská vláda tomu věnuje náležitou pozornost. Co se týče té dohody s Tureckem, eh, tak díky tomu se zablokovala Balko- balkánská cesta 87 eh, eh, migrantů pochází z Libie a 12 přichází z Egypta. V Egyptě Egypt je tedy nyní na nabírá na intenzitě, pokud jde o odkud pocházejí země a potom máme stále více Eritrejců a Pakistánců, ale e, narůstá počet případů obchodování s lidmi z Egypta. Musíme se zmínit dohodu s Tureckem. Je jasné, že selhal e, projekt navracování Eh, do vlasti a relokace, protože eh, se jedná o 787 osob, které byly rozmístěny do několika zemí a přes tisíc eh, v Řecku. Jsme velmi daleko od toho prvního cíle. V každém případě je jasné, že se české státy musí více zúčastnit. Děkuji. A nyní si vyslechneme reakce. Eh, eh, prosím, eh, pan, nejdříve pan Onidy. Děkuji paní předsedkyně a děkuji vám všem za tyto užitečné připomínky. Já si myslím, že pokud jde o ten trend, tak bych se určitě nesnažil odhadovat celkový počet migrantů na konci roku k eh, dnešnímu datu nevidíme eh, žádno, žádný rozdíl po oproti předchozímu roku, pokud je o počet a zemi původu. Ani eh, místo nalodění. Ty dva velké rozdíly, které jsem se snažil zdůraznit, je, že tady máme v poslední době nárůst z Egypta, Takže eh, jednáme s, evropský, eh, s egyptskými úřady, abychom eh, zjistili, jestli tam je nějaké slavé místo v jejich systému. A další nárůst, ten pravděpodobně je způsoben zvýšenou chamtivostí převaděčů. Vede to k vyššímu počtu úmrtí než v minulém roce. Takže Eh, rozdíl mezi kategorie migrantů, eh, z, eh, kteří přicházejí z, po východní cestě a, a středozemním mořem, tak ten je významný. Ve středoze, přes středozemní moře jsou to masivně ekonomičtí migranti oproti žadatelům o azyl. Z druhé strany, u hotspotu, myslím si, že tam ta koncepce není ani rok stará a, neřekl bych, že ty hotspoty nefungují. Já si myslím, že je to eh, fantastický úspěch, ale samozřejmě je tady prostor ke zlepšení. A možná, že nějaký rok po eh, jejich eh, spuštění bude moci vyvodit nějaké závěry, zejména po konci letní sezóny a zjistit, jaká zlepšení je možné zavést. Já eh, nevěřím, eh, že EASA a Frontex eh, nejsou přítomny v hotspotu. To mohla být nějaká nešťastná náhoda, jak říkal kolega z ECR. My nechceme mm, přísliby, my potřebujeme profesionály. A lidé jsou v terénu a já vám mohu říci, že my v Evropské komisi máme tři eh, osoby, které eh, aktivně provádějí inspekce hotspotu, samozřejmě s pomocí příslušných mezinárodních organizací a to tak, abychom mohli eh, zareagovat rychle, pokud bude třeba něco zlepšit. Hlavní slabá stránka je, že eh, fungování hotspotu je omezené. Oni jsou eh, k registraci a identifikaci a následné mu velice důležitému kroku, a sice poradenství, eh, poučení o právech, o různých cestách a variantách, které mají k dispozici, ale nemůžete nahradit řádné ubytování a vzdělávání zejména pokud jde o nezletilce. To je věc, kterou musíme řešit při dalším rozvoji hotspotu. Mohli bychom mít kolektivní zájem, do jaké míry tedy bychom mohli eh, toto dále eh, zabezpečit. Ale pokud jde o situaci v Itálii, tak musím eh, složit hold italským úřadům, pokud jde o schopnosti, eh, kapacity, eh, tak se 125 tisíc míst eh, se dnes se posouváme ke 200 tisícům míst na konci leta, což je úžasná aktivita ze strany Italů. My jsme připraveni do pomoci, peníze jsou k dispozici a tady se vracím k nezletilcům bez doprovodu bezpečná, bezpečné domy, tak abychom mohli eh, těm lidem nabídnout eh, útočiště, vést je, eh, poskytnout jim vzdělání, až když čekají na nějakou, tedy na nějakou lepší budoucnost. Paní McGuinness? Děkuji, paní předsedkyně. Já zareaguji na ty zbývající otázky, které se týkají toho, co je třeba udělat, tak aby eh, ten relokační proces fungoval o trochu lépe. Souhlasím s tím, co eh, říkal právě pan Onidy. Je důležité říct, že ty eh, stále postupy pro spoty byly schváleny teprve v květnu a je třeba se postarat o to, aby koordinace eh, mezi jednotlivými aktéry a agenturami fungovala dobře. Eh, standardní eh, postupy jsou proto velice důležité a důležité je, aby něco takového cíleně bylo vytvořeno i pro nezletilce bez doprovodu. V souvislosti s nimi jsme jako UNHCR doporučili, aby vždycky prioritou bylo zaujmout přístup ochrany dítěte to by mělo být nadřazeno veškerým administrativním požadavkům procedurálním. Pokud eh, zaujmeme tento přístup, tak, to, mm, tak budeme stanovovat nejlepší zájem v rané fázi, aby lidé, eh, ti mladí lidé dostali eh, opatrovníky a, a aby se nestratili. Relokace je eh, velká součást té celé skládanky. Důležité je, aby zranitelní lidé a nezletilci bez doprovodu identifikovaní v členských státech měli ochranu podle dublinského nařízení a mm, dostalo se jim eh, přesunu eh, a možnosti sjednocení s rodinou. Některé členské státy se cíleně snaží hledat takové nezletilce bez doprovodu a mm, nezralé děti. Pokud mohu hovořit o e, Řecku, tak tam se snažíme e, registrovat e, předčasně. Řecké úřady už začaly minulý týden a EASO také s nimi. Snaží se předregistrovat co nejvíce lidí v Řecku, tak abychom řešili tedy ten počet případů, eh, které jsou uvízly v Řecku. Ti, eh, abychom nalezli se eh, bez doprovodu a rodinné příslušníky mm. a postarali se tedy o ty přesuny. To musíme udělat současně s realokací. A potom k tomu širšímu obrázku. Jedna z věcí, které se snažíme velice silně prosazovat, jsou právní, legální cesty. Čili kromě realokace Eh, lidé, kteří nejsou v Evropě, ale kteří potřebují ochranu a nebo potřebují eh, přesídlení. To je třeba řešit. Ta aktualizovaná zpráva, eh, která byla vydána včera, konstatuje malý počet realokací, ale pokud se podíváte na přesídlení, tak těm je to přes 7 tisíc. Pokud se budeme snažit vydat signál lidem, kteří budou chtít eh, riskovat cestu přes eh, Egejské moře nebo eh, Středozemní moře, ehm, aby to nepřijímali. Musí existovat nějaké důvěryhodné legální cesty. Ta čísla jsou příliš nízká. My chceme mnohem vyšší cíle přesídlení. Předtím jsme volali po 10% Syřanů přesídlení, co znamená 500 tisíc v regionu. Teď se musíme přesunout k tomu, aby ten eh, dobrovolný eh, humanitární eh, systém z Turecka fungoval a stejně tak jako ty ostatní systémy a také ty admisní systémy z Libanonu a z Jordánska fungovaly. Čili musíme se zaměřit na realokaci, ale nemůžeme ten tlak nechat jenom na Řecko a Itálii. Členské státy všechny se musí snažit, pokud o ty legální cesty. Děkuji, děkuji vám oběma za vaše vystoupení. Alors on va passer... Tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, tedy Dublinská reforma. Kolegyně a kolegové, 4. 4. května 2016 Rada předložila návrh novelizace nařízení Dublin 3. Je to součást eh, balíčku reform společného azylového systému Cílem je překonat jasné mezery, které se ukázaly během poslední uprchlické krize. Navazuje se zde na dva návrhy Evropské komise. Hovoří se o relokalizaci v rámci krize, pan Kirkov byl zpravodajem, a také navazuje na návrh změny nařízení Dublin 3, oblasti určování členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu a nezletilých bez doprovodu a naší zpravodajkou je paní Wilkstrom. Na začátku tohoto roku byly konzultovány politické skupiny k jejich pohledu na tuto novelizaci a následně tedy byly definovány dva možné přístupy, k reformě tohoto systému. Dnes zde přivítáme pana La, Lorana Mušela, což je ředitel pro migraci a ochranu generální ředitelství Home a předloží tento návrh. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Evropská komise, jak víte, předložila před více než před měsícem návrh týkající se dublinské reformy. Je to součástí první vlny legislativních návrhů, které jsme předložili s cílem plně reformovat společný evropský azylový systém. Dublinský návrh je ten nejcitlivější, politicky nejtěžší, ale zároveň nejzásadnější ve smyslu změn v evropském azylovém systému. Všichni víme, že status quo nelze zachovat, protože žádný členský stát nemůže zvládnout krizi, tak jak tomu čelilo Řecko a Itálie se stávajícím dublinským systémem. Cílem reformy dublinského nařízení je za prvé, aby tato pravidla fungovala efektivněji a za druhé, Evropský parlament dlouhodobě požaduje, aby zde byl vložen prvek solidarity a spravedlnosti. To je také naším cílem tak aby se nestalo, že nějaký členský stát bude eh, čelit nepřiměřenému tlaku na svůj asilový systém. K těmto dvěma aspektům. Za prvé k efektivitě tohoto systému. Budou kratší lhůty na posílání žádosti o transfer a provádění převozu žadatelů o azyl mezi členskými státy přenos odpovědnosti mezi členskými státy už nebude možný. To je totiž velký důvod stávajících sekundárních pohybů. V budoucnosti to tedy bude tak, že jakmile členský stát byl určen jako příslušný, tak se nemůže zbavit této odpovědnosti. Následně bude méně druhotných pohybů. K tomu máme ještě další prostředky, s tím, že žadatel o azyl má povinnost zůstat ve státě, který byl odpovědný za posouzení jeho žádosti a jsou také omezeny jeho hmotné příspěvky. Sekundární pohyby musíme řešit. Pokud chceme, aby tento systém byl férový a solidární, je potřeba se vyhnout tomu, aby žadatelé o azyl tento systém zneužívali a sekundárními pohyby v podstatě narušili tento systém. Nyní k mechanismu solidarity. Spíše tedy tomu říkáme kolektivní mechanismus než mechanismus solidarity. A znamená to, že dojde k automatickému výpočtu počtu osob, tak, aby to bylo spravedlivé a bude se vycházet ze dvou jednoduchých kritérií. Vybrali jsme si dvě referenční hodnoty, a to velikost země, tedy ve smyslu počtu obyvatel, a výše jeho HDP. To jsou dvě kritéria, na základě kterých se určí spravedlivý počet žadatelů o azyl. Systém bude každodenně přepočítávat počty žádostí a jakmile překročíte ten klíč o 150 tak se to začne považovat za nepřiměřenou, nepřiměřený tlak. Jakmile tedy překročíte 150 tak se spouští relokační mechanismus. Tento systém také bude zahrnovat eh, počty přesídlovaných osob. Takže prvek přesídlení je tam zapracován a chceme tak apelovat na členské státy, aby vytvořili legální cesty do Evropy, což konec konců říkala paní zástupkyně UNHCR. Proto je tedy potřeba, abychom podporovali přesídlování. Vím, že tady je kontroverzní prvek a to, že máte čas, že máte možnost se na čas neúčastnit relokací. V tom případě budete muset učinit příspěvek solidární ve výši 250 tisíc euro za každého žadatele, který bude poslán do jiného členského státu a který si tedy nevezmete, kterého si tedy nevezmete na odpovědnost. To umožní určitou flexibilitu některým členským státům, ale ta částka je dost vysoká, takže se snažíme jaksi nepovzbuzovat k využívání této možnosti. Já si uvědomuji, že někteří poslanci a poslankyně tohoto výboru by spíše chtěli, abychom byli zvolili druhou možnost z toho sdělení, o kterém hovořila paní předsedkyně. Jinými slovy tedy, že bychom nepoužívali geografické kritérium místa vstupu. My jsme si ale vyslechli všechny zainteresované strany a dospěli jsme k závěru, že náš návrh má šanci projít procesem spolurozhodování. Nemá cenu, aby komise předkládala návrh, který je sice krásný na papíře, ale který v životě neprojde spolurozhodovacím postupem. Z toho důvodu jsme tedy předložili návrh, u kterého máme pocit, že je možné se mezi radou a parlamentem dohodnout. Takže zůstane tam kritérium neregulárního vstupu, ale máme tam korektivní mechanismus, který by měl minimalizovat dopad tohoto kritéria místa vstupu do Evropské unie. Preference žadatelů jsme nevzali v úvahu. Nedíváme se tedy na to, jestli žadatel o azyl chce do Německa nebo do Švédska nebo Polska. Nebereme to v úvahu, protože vytváříme evropský azylový systém. Žádáte o ochranu v Evropě. Nežádáte o ochranu v konkrétním členském státě. Nemůžete si prostě vybírat, do kterého členského státu chcete. Někteří říkají, ano, to je sice hezké, ale třeba umí některý jazyk, to je potřeba vzít v úvahu, nebo třeba mají určité kvalifikace a to bychom měli vzít v úvahu. My jsme se rozhodli, že to neuděláme, protože chceme rychlý systém, efektivní systém, který funguje. Pokud tam budeme přidávat další kritéria, tak ten systém bude strašně složitý a nebude fungovat. Je potřeba rychle postupovat po té, co ti lidé přijdou do Evropy, je potřeba je rychle relokovat. Jedno z kritérií, které jsme změnili, je kritérium rodinné. Do definice jsme přidali sourozence a rodiny vzniklé v tranzitu, protože nikdy jsou to opravdu mnoha měsíční nebo roční cesty a ty rodiny se složí dohromady po cestě. Jedna z častých kritik dublinského systému spočívá v tom, že ta definice rodiny byla příliš úzká. Takže jsme rozšířili tuto definici, což také pomůže bojovat proti sekundárním přesunům. Protože samozřejmě má smysl, aby jednotliví žadatelé o azyl nebyli odděleni od svých rodinných příslušníků, kteří také žádají o azyl, ale jinde. To často motivovalo sekundární přesuny. A poslední věc, kterou jsem chtěl říci, je, že se jedná pouze jeden, o jeden z mnoha návrhu a pokud chceme, aby dublinský systém fungoval, tak je potřeba, aby se zbližovaly podmínky přijímání v jednotlivých členských státech, ale také počty uznávání. Pokud třeba Afgánec požádá o Itálii, v Itálii o azyl, tak by měl mít stejnou šanci, že ho dostane nebo nedostane, jako kdyby požádal ve Švédsku nebo v Lotyšsku. To se tedy musí zbližovat na základě jiných návrhů, je to součástí celého balíčku, takže prosím, dívejte se na tento návrh jako na součást balíčku. Evropská komise předložila nové legislativní návrhy týkající se azylového postupu, přijímacích podmínek a kvalifikační směrnice. Takže předložíme tyto tři další legislativní návrhy v červenci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Wikström, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, já se nejdřív eh, obrátím na pana Michela, zástupce komise, a poděkuji mu za prezentaci. A děkuji vám všem, kolegové, eh, za to, že jste mi svěřili důvěru a nechali mě vést tuto záležitost za náš výbor. Když jsme ukončili společný evropský azylový systém před třemi lety, tak jsme tou dobou všichni už doufali, že jsme zavedli systém, který bude v praxi eh, fungovat pro žadatele o azyl, pro instituce i pro členské státy. A celá řada věcí už tou eh, dobou eh, ukazovala, že bychom, nebo celou řadu věcí bychom bývali udělali raději jinak, ale doufali jsme, že jsme položili základ trvale udržitelnému systému, který bude fungovat dva roky. Dnes je eh, zřejmé, že ten systém zcela selhal. Eh, neposkytuje eh, žadatelům o azyl přístup k řádnému procesu, členským státům přístup k nástrojům, které potřebují k řešení stávající situace s obrovským počtem uprchlíků. A ten systém si vůbec nezasluhuje důvěru evropských občanů. A proto ksenofobní mm, skupiny v každém členském eh, státu jsou na vzestupu. V minulém roce eh, se, eh, se tedy pokusili dozaplatovat ten systém, ale teprve teď máme na stole návrhu na za, návrh na základní reformu, kterou budeme potřebovat, abychom ten systém mohli změnit tak, aby v praxi fungoval. Teď si můžeme vzít po naučení z minulosti a vybudovat něco, co vydrží déle než dva roky, co bude v Evropě dlouhodobě udržitelné. Komise teď předložila své návrhy k Dublinu, Eurodaku a EASu a my eh, očekáváme teď návrhy k těm eh, hlavním eh, tématům, eh, jako je například směrnice o podmínkách přijetí a také návrhy na eh, přesilování. Řada z těchto věcí eh, je navzájem provázaná. Bude těžké si tedy vytvořit návrh na celý systém komise, dokud neuvidíme všechny ty návrhy. Bude také velice důležité, abychom spolupracovali velice úzce na našem výboru mezi eh, zpravodaji a týmy eh, pro jednotlivé ty eh, složky, abychom vytvořili ekosystém, který je koherentní a aby ta legislativa byla reformována udržitelně pokud jde o dublinské nařízení, tak parlament eh, valnou většinou přijal eh, řadu nejvelice jasných řídících principů ve zprávě eh, Mecoli Kienge k přístupu, o přístupu k migraci předpovíme několika týdny. A tyto zásady vás mohu ujistit, povedou i mě v mém přístupu k reformě dublinského nařízení. Stanovím tři kritéria která si myslím, že budou, bude třeba splnit. Za prvé, ať už se dohodneme na jakémkoliv eh, systému, tak eh, ten bude muset fungovat v praxi tak, jak jsme chtěli. Dny, kdy jsme si něco nalhávali, musí eh, skončit protože eh, žadatelé eh, o azyl i evropští občané si zaslouží, abychom my jako evropští politici vytvořili odolný azylový systém, který bude fungovat. A je třeba, aby lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, eh, získali přístup k tomuto právu v Evropě. Za druhé, aby ten systém mohl dobře fungovat, musíme se postarat o mnohem spravedlivější eh, rozdělení odpovědnosti eh, eh, za přijetí mezi členský, tedy ve členských státech než v předchozí době. Potřebujeme, pokud ty přijímající státy pořád budou mít všechny odpovědnost, všechny povinnosti, tak ten systém se znovu zhroutí. Je tedy třeba eh, zřídit systém eh, sdílení odpovědnosti a to vůbec nebude snadné. Ty výzvy jsou enormní a nelze je podceňovat. Také nemůžeme eh, umožnit, aby ten systém selhal, protože bude nerealistický v této věci. Za třetí musí to být systém, který musí vytvářet pozitivní podněty a vytváří důvěru. Je důležité, eh, aby eh, Evropský azylový systém žadatelům eh, dával možnost spravedlivého slyšení a opravdu azylu, pokud splňují mezinárodní podmínky. A členské státy musí mít jistotu, že každá z 28 zemí v Evropě bude mít tedy podnět k tomu, aby řádně hrála svoji roli a to třeba i e, při zprávě vnějších hranic Evropské unie. České státy také musí vědět, že lidé, kteří po e, spravedlivém procesu e, byli shledáni jako nesplňující podmínky pro mezinárodní ochranu, by měli být navráceni a to důstojným způsobem. Občané musí věřit tomu, že Evropa naplní své ideály a povinnosti a že naše instituce, ať už jsou evropské nebo vnitrostátní, budou mít schopnost řešit toto organizovaně a důstojně a také, že zajistí bezpečnost pro zúčastněné. Společně s týmy stínových zpravodajů jsme začali e, velice tvrdě na tom již pracovat. Už proběhla dvě zasedání stínových zpravodajů a víceméně jsme si eh, naplánovali eh, do letní přestávky jedno zasedání týdně a to je velmi ambiciozní. Také musím eh, říci, že nechci vytvářet iluzi, že to rychle sfoukneme. Bude si to vyžadovat určitou, určitý čas, protože tentokrát opravdu musíme hm, nastavit správně. Také eh, vám chci oznámit, že se průběžně setkávám s nestátními organizacemi, různými zúčastněnými stranami, mezinárodními organizacemi a dalšími, kteří mají zkušenosti z terénu s tím stávajícím systémem, tak abych získala co nejvíce myšlenek k zlepšení toho návrhu. A už eh, jsem zahájila eh, setkávání se ženskými státy Protože i když eh, východisko našeho parlamentu je hodně daleko od eh, pozic některých členských států, nakonec budeme muset nalézt společné stanovisko. Všichni mm, máme povinnost ehm, vylézt z zákopu a nahledat společná řešení a nesnažit eh, se bojovat s minulostí. Musíme. Už končím. Takže eh, společný azylový systém, mm, na ně musíme pracovat trvale a operativně, abychom nalezli eh, tvořivé řešení, které obnoví důvěru v systém. To dlužíme žadatelům o azyl eh, každému, kdo se snaží Evropany, tedy ty lidi řádně přijmout. Obrovsky jsme se lahali, ale nemůžeme takto pokračovat a kolegové vám řeknu, že eh, mé dveře budou vždycky otevřené vůči eh, komukoliv eh, k vyřešení této otázky. A jsem přesvědčena, že nejenom, že to zvládneme, ale že to tentokrát i musíme zvládnout. Děkuji. Děkuji. Kolegyně a kolegové, máme šest stínových zpravodajů. Vidím, že paní členky tady také. Zajímalo by mě, jestli paní Pesol za EPP dala někomu a, eh, pověření předložit své stanovisko. Zdá se, že ne. Dobrá, tak paní Šlenk má slovo. Uh, thanks, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Není překvapené, že nás eh, ten návrh nějak nepotěšil na reformu dublinského nařízení. Je to hodně eh, daleko od eh, té zprávy kolegyň Kenge a Mecoli. Ehm, měla, měla se překonat ten mechanismus eh, země příjezdu, vytvořit automatický mechanismus sdílení odpovědnosti a skutečná centralizace procesu na evropské úrovni. Teď už je tady eh, určitý mechanismus, ale není zřejmé, eh, kdy bude spuštěn. To kritérium 150% je čistě matematicky abstraktní a nezohledňuje eh, stávající situaci, kdy ten přijímací systém v některých členských státech už se hroutí. Také není jasné, jak bude fungovat ta dočasná výjimka jestli bude obnovitelná, nebo jestli členské státy musí to nějakým způsobem řešit. Těžko eh, se říká, že finanční solidarita bude stačit. A pořád eh, to, že to má řešit první eh, země příjezdu, ověřovat ty přípust, přístup, no, tu přípustnost, to je opravdu obtížné tam. Takže máme zde fundamentální práva, procedurální práva a migrantů a uprchlíků. Samozřejmě, pokud je o preference, tak vy jste o, nich, vy jste o nich hovořila. Tento parlament v minulosti zdůraznil, že je třeba přivížet k preferencím. Já Já si myslím, že to je jediný eh, způsob, jak se vyhnout eh, sekundárním pohybům. Ale pokud to chápeme dobře, tak eh, pokud se členský stát, to, jak bude vybrán ten členský stát alokace, tak to je loterie a e, znamená to, že ten členský stát také musí spolupracovat. Některé členské státy možná budou ochotné spolupracovat a musíme jim k tomu vytvořit podmínky. A, a ještě jednou, e, vy jste o tom hovořila. I kdyby komise e, předložila ambiciozní reformu, tak by se nezroutila šlo o radu a jedná se o promeškanou příležitost k tomu, aby eh, ty státy, které nechtějí odvést eh, svůj díl práce a pro eh, projevit solidaritu, byly postaveny před politickou odpovědnost. Nicméně i nadále budeme spolupracovat v této reformě máme velice dobrý tým, velice dobrou vedoucí tohoto týmu kolegyni Wikström a, a musíme se postarat o to, aby tento aby se toto opravdu co nejdříve snaplnilo. Hosky. Děkuji vám, Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já budu samozřejmě za kolegyni Mecolu tady tady pozdravovat pana Michela, budu pozdravovat další kolegy, poděkuji jim za jejich výbornou práci na materiálu, I poděkuji jim jménem komisi za to, že opravdu se snaží, eh, snaží eh, celou situaci řešit a že je velice aktivní v jejich, eh, v jejich předkládaných materiálech a že ty materiály více odpovídají realitě. To je za paní Necolu, za EPP. Teďka bych měl na vás, eh, pane Michel, eh, konkrétní otázky, které eh, při vaší prezentaci, prezentaci jsem si tady začal sám pokládat. První taková otázka, těch otázek bude celkem sedm, ale budou velmi stručné, aby paní, paní předsedkyně Jotová mě nemusela zastavovat. První ta otázka je, kdo za člověka zodpovídá během, před, během přepravy. Je to ten členský stát, odkud je přepravován, nebo ten členský stát, kam je přepravován. Pokud ten člověk eh, během té přepravy se chová násilně, bude provozovat nějakou trestnou činnost, kde bude tento člověk souzen. Druhá otázka konkrétní, kdo tuto přepravu bude hradit protože samozřejmě ten člověk bude přepravován nějakým eskortním způsobem a ten člověk někam poletí nebo bude někam převezen. Třetí konkrétní otázka, jak zem, zamezíme sekundárním pohybům. Do České republiky bylo přesídleno několik desítek iráckých uprchlíků, kteří během jednoho měsíce utekli do Německa. Takže Mm, my jsme s nima zacházeli velmi slušně, velmi hezky, dostali byty, dostali mm, poměrně dobré zázemí, děti mohly chodit do školy, ale přece jenom utekli do Německa. Čtvrtá otázka je, já jsem četl možná na rozdíl od některých jiných ženevskou konvenci. Není přesidlování lidí napříč Evropskou unii proti ženevské konvenci. Není to, že ten člověk musí žít, kam my ho přikážeme právě v rozporu, protože ženevská konvence Teďka to ji nemám před sebou, je, je v ní napsáno, že člověk není, nemůžeme ho nutit na to, aby žil na určitém území. Pátá kon- Eh, konkrétní otázka, když se stane, že k tomu sekundárnímu pohybu dojde, kdo za toho člověka zodpovídá. Němci teďka nevědí, jestli toho člověka mají vrátit do České republiky, nebo jestli mají vrátit zpátky do, do Iráku. Je to celkem legrační právní situace. Mně legrační teda moc nepřijde, ale většině lidí, kteří v tomhle oboru pracují, tak asi jo. Uh, Potom šestá otázka je, jak omezíme pašeráctví a obchodům s lidmi s tím, kdo kam bude přemístěn, kdo to bude rozhodovat, eh, kdo to bude rozhodovat uh, principiálně. Za komunistů v České republice se říkal vtip, Jestli lžu, tak ať se propadnou do západního Německa. A všichni chtěli lhát, aby se propadli do západního Německa a všichni chtěli žít v Německu. Já se trošku bojím, že opravdu pokud jsem viděl, jak vypadají hotspoty v Řecku, tak všichni si budou přát, aby skončili v západním Německu nebo aby skončili ve Švédsku a prostě do té České republiky nikdo, tam nebude chtít chodit. A já jsem opravdu s těma lidma hovořil. A sedmá věc, a to je jenom taková filozofická otázka, pane Michel, fakt říkám, já se vás obrovsky vážím obrovsky. A i paní Jotový se obrovsky vážím, která vedla misi, misi na Sicílii. A taková filozofická, jako poslední, ta nemusíte na ní odpovídat. Japonsko za minulý rok přijalo pouze 15 uprchlíků. Je Japonsko solidární? je solidární s Evropou, je solidární s uprchlíkemi, nebo jsou to xenofobové? Děkuji za odpovědi. Děkuji, nyní má slovo paní Oisberg. Eh, děkuji vám za tyto informace. Ano, na to je třeba čas. Já jsem slyšela, že by to mělo trvat až tři roky, než budeme mít ten celý eh, asilový balíček. U Dublinu je čas důležitý a eh, přeci nemůžeme si vzít ten čas eh, tak dlouho, jak potřebujeme. Co se týče Švédska, tak situace je tam velmi eh, chaotická, protože my jsme přijali velký počet lidí. Já bych měla dotaz, když se podíváme na Dublin 3 ty eh, nedoprovázené osoby. Eh, protože eh, mohou mít přání, kam chtějí. A tak jakým způsobem je můžeme rozdělit, stejně tak jako ostatní žadatele o azyl, tedy kolik jich bude v jednotlivých zemích. My máme ve Švédsku 35 tisíc lidí, které jsme přijali, 99% byli mladí muži, a já se ptám, kdy je máme registrovat a kdy dojde k rozdělení mezi členskými státy. Je e, třeba nějaký test e, věku, nebo jak bychom je měli rozdělit na základě tohoto kritériu. A tedy, co se týká e, toho, že byli umístěni v České republice, No tak to eh, pan eh, kolega z České republiky to řekl velmi dobře. Jsou to náklady eh, na dopravu, náklady na přesídlení. To je velmi zajímavý dotaz. A já si myslím, že mm, to souvis, že tady neexistuje nějaká společná azylová politika, proto je velmi zvláštní také, že je hodně českých států, kteří nic nedělají a že prostě nechtějí. To také si musíme přiznat. To je problém. Děkuji. A nyní má slovo pan Alao, prosím. Eh, different Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Různé, stát, různé státní příslušnosti mají různou úspěšnost v jednotlivých členských státech a to působí sekundární přesuny a snahu najít to nejlepší místo pro azyl. 150 tisíc osob v loňském roce prošlo přes Maďarsko, Rakousko, Dánsko, aby ve Finsku či ve Švédsku požádali o azyl. Protože šance dostat azyl závisí hodně na tom, který členský stát bude zpracovávat tuto žádost. A to je problém, který přetrvá. I na základě revidovaného dublinského systému. Jinými slovy tedy, nezákonný migrant má velkou motivaci se neregistrovat v první zemi vstupu. A bez vnitřních kontrol na hranicích s tím můžeme velmi málo udělat. Když prostě ti lidi půjdou rovnou do toho členského státu, kde chtějí podat žádost, anebo do jiného členského státu po té, co v tom prvním dostali mezinárodní ochranu. Lidé do Řecka nebo do Itálie nejezdí, protože tam chtějí zůstat ale protože vědí, že jim nikdo nezabrání v odchodu na sever. Podle mě by bylo smysluplné, aby pro členské státy bylo povinné automaticky odmítat žádost, žádosti o azyl u lidí, u kterých se dá prokázat, že přijeli z jiného členského státu. To si myslím, že by také snížilo tlak na Itálii a na Řecko. Protože u většinu migrantů se jedná o země tranzitu. Děkuji. A jako poslední má slovo pan Radev. Госпожо председател, уважаеми Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. A děkuji eh, také panu Mišulovi za provedenou prezentaci. Pořád mám pocit, že reformy, které navrhuje Evropská komise, neodpovídají některým požadavkům Evropského parlamentu podle vašeho vlastního dokumentu žadatelé o azyl budou muset požádat o azyl v té první zemi, kam přijdou, a tato země následně bude odpovědná za jejich případ. Čili vy vlastně vůbec neměníte stávající situaci. Třeba Řecka, anebo možná v budoucnosti Bulharska. Stávající migrační krize ukázala, že tento systém nefunguje, že je potřeba ho změnit. Většina lidí nechce zůstat v té zemi, kudy se dostali do Evropy, chtějí prostě do Německa anebo na sever. Nenavrhli jste vlastně řešení tohoto problému. Navrhli jste také změnu pojetí rodiny, tedy že v té definici budou sourozenci, případně manželé či manželky, které si ten druhý vzal během cesty. Potom najednou můžeme zjistit, že prostě všichni budou v nějakém vztahu, tak aby získali mezinárodní ochranu a myslím si, že prostě budou uzavírána manželství za tímto účelem, protože to zrychlí celé řízení. Potom ještě další věc. Řada z těchto lidí nemá doklady totožnosti. Takže pokud někdo uzavřel sňatek v táboře, tak to nebylo před příslušným úředníkem a daný člověk nedostane odací list. Nemyslíte si, že to způsobí problém? Děkuji mnohokrát. A já mám také otázku s vaším dovolením, sama za sebe. Poprosil bych vás moc, abyste odpověděl na otázku, jestli toto opravdu je ta radikální reforma, o které se povídalo, <clears throat> říkal o ní pan komisař Avramopoulos, prostě to, co jste nám navrhli podle vystoupení kolegů, jsou v podstatě kosmetické změny. Ten mechanismus, který jste navrhli, nebude fungovat. Tak, jako nefungoval minulý systém. Ten automatický mechanismus na základě kterého se budou počítat osoby. Teď přece jde o živé bytosti. Jak to může být jenom čísla? Ve většině zemí na vnější hranici je opravdu velká hrozba, že lidé budou přes, pře, překračovat hranice a že to nebudou zvládat pracovníci na hranici, kteří prostě nezaregistrují. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nemáme tady žádné kouzelné řešení. A pokud si vyslechnete, pokud jste si vyslechli jednotlivé poslance, tak v podstatě jejich návrhy často stojí proti sobě. A to z toho důvodu, že celá situace není jednoduchá. Jde o lidské bytosti, které se chtějí přestěhovat, chtějí do Německa nebo do Švédska. To je prostě realita. Pokud si zvolíme druhou možnost, kterou navrhovala Evropská komise, tak pořád budou ty druhotné přesuny. Ať to uděláme tak nebo onak, ty druhotné přesuny prostě budou. Ať to bude zvolená možnost jedna, dvě, tři nebo nějaká další možnost, kterou si vymyslíte. Prostě lidé chtějí tam, kam chtějí. Musíme proto vytvořit systém, který je spravedlivý pro členské státy, ale který také vysvětlí tímto migrantům, že není v jejich zájmu se dále přesouvat. A také je potřeba, aby se zblížil náš azylový systém. Takže souhlasím s paní Zekstrem, že je potřeba se na to dívat jako na celý balíček a zajistit, aby všechny právní texty byly v souladu. Druhotné pohyby lidí budou pokračovat. Budeme jim čelit. Ale pokud snížíme právo osob, které neuplatňují evropská pravidla, tak je to bude demotivovat. Odrazovat od těch druhotných pohybů. Říkáme jim, teď vy přece bojujete o život. My vás v Evropě zachváli, zachráníme, ale nemůžete si vybrat členský stát. Pokud si chcete vybrat členský stát, tak vás pošleme zpátky a přijdete o určitá práva, například eh, denní dávky a podobně. Je prostě potřeba se postarat o to, aby ti lidé ten náš systém nenarušovali, protože jinak nikdy nevytvoříme společný azylový systém v Evropě. My tedy nenavrhujeme kosmetickou změnu, je to změna zásadní. Protože vlastně vytváříme stálý relokační program v Evropě. Ten prach 150 ten se naplní v Řecku hrozně rychle. Podívejte se na čísla. Když se podíváte na velikost populace Řecka a na HDP a počet přicházejících, tak už teď by naplnili ten počet. I když na řecké ostrově jezdí výrazně méně lidí. Což tedy znamená, že tam bude víceméně stálý relokační program u Řecka. Takže se ani tak moc nevzdalujeme té druhé možnosti. Ale druhá možnost prostě neměla šanci v radě. Tak se pokusme o tom diskutovat s radou konstruktivně, říct jim, podívejte se, dáváme vám to, co jste chtěli, a také vám ve výboru Libe předkládáme systém, který je férový a solidární. A nedá se to udělat jinak, než najít kompromis s radou. A v radě je také rozpor. Tedy musíme se dopracovat k jednotě v parlamentu, k jednotě v radě a pak se dohodnou na kompromisu. Komise si vyslechla veškeré postoje a má pocit, že tento návrh je nejlepší, tedy že možnost jedna nejlépe povede ke kýženému cíli. Musíme to také kontrolovat na místě, abychom předešli druhotným pohybům. A souhlasím s paní Vikstrom, že tam prostě potřebujeme mít operativní řešení. Na technické úrovni jsme připraveni vysvětlit, jak ten systém bude fungovat, kdo bude platit cestovní náklady. Navrhujeme, že by to byl rozpočet Evropské unie v případě relokací. Co se týče druhotných osob, eh, druhotných pohybů, tak to bude ten členský stát, kam přijeli ti lidé, aby je tedy poslali zpátky do země, kde mají být jako stávající dublinský systém. To funguje. V rámci dublinského nařízení prostě vysílají, eh, posílají členské státy eh, tyto lidi zpátky. Podrobnosti dořešíme, alternativní řešení můžeme najít. V této oblasti jsme otevření a flexibilní, ale korektivní mechanismus potřebujeme. A pokud to projde v radě, tak by to byla opravdu veliká změna azylového systému. Teď co se týče preference žadatelů o azyl. My jsme o tom hodně uvažovali. Není to tak, že bychom prostě úplně od začátku tuto myšlenku zavrhli. My jsme ji velmi pečlivě studovali. Ale je to těžké. Těžce proveditelné. Třeba ty jazykové dovednosti. Dobře, máte žadatele o azyl, který řekne, že chce do Polska, protože umí polsky. Přijede do Řecka. Jak to poznáte, že umí polsky? Prostě vyslat tam učitele, aby to poznali, jaká je navíc dostatečná úroveň znalosti polštiny, aby se řeklo, ano, tak pošleme ho do Polska a ne do země, kterou dostal v lotery a třeba do České republiky. To se prostě těžce hodnotí. Jaká úroveň znalosti polštiny znamená, že ten člověk by měl do Polska? Kvalifikace. Jak uh, to napojit na potřeby členských států. Prostě potřebujeme relokační systém, který funguje. Během posledních měsíců jsme viděli, že už tak jako tak je těžké relokovat. Čelíme velkým problémům, tak si to prosím ještě dále nekomplikujme. Učiňme ten systém jednodušším, efektivním a rychlým. To je klíčem k jeho fungování. Objevily se filozofické otázky týkající se Japonska. Já s vámi plně souhlasím. Japonsko by mělo přijímat více uprchlíků. Měli bychom s nimi jednat o přesídlování. A doufáme, že konference, kterou svolal prezident Obama na září do New Yorku, bude příležitostí i pro závazky jiných států. Není to jenom Japonsko, co to třeba země Perského zálivu. Ty by určitě mohli. určitě by mohli vzít více Syřanů. Prostě existuje řada mezinárodních partnerů, se kterými musíme intenzivněji spolupracovat. Co se týče kontrol na vnitřních hranicích. Nemáme za to, že potřebujeme kontroly na vnitřních hranicích. <clears throat> Když budeme mít systém hospodu, který byl popsán, všichni budou zaregistrováni. Zaregistrujeme je v zemi příchodu a potom už budou v systému. A jakmile někdo udělá druhotný přesun, no tak se to objeví v systému objeví se i země, kde měli být vysláni a potom ten členský stát, kde e, se objeví, ho má poslat zpátky. Takže já myslím, že to může fungovat, že ten systém je proveditelný, je jednoduchý a je efektivní. Jsme připraveni ho změnit v rámci diskusí s Evropským parlamentem, tak aby fungoval ještě lépe. Jsme připraveni na vaše nápady, na vaše zlepšováky, ale Jedná se o lidi, kteří chtějí do nějaké země a občas, když s nimi uděláte pohovor a zeptáte se jich, proč jste do Německa, tak oni vlastně ani neví. Prostě mají to jenom nasazeno do hlavy od převaděčů. Myslí si, že tam najdou práci, no ale pak, když zjistí, že ji nenajdou, no tak možná změní názor. Vidíte, že řada Afgánců a Iráčanů žádá o dobrovolný návrat protože si prostě uvědomili, že to, co jim naslibovali převaděči, prostě neodpovídá skutečnosti. Takže je potřeba pracovat i s migranty, je potřeba, abychom je přesvědčili. A teď to je u relokačního systému. Často hovoříme s migranty a najednou více a více lidí je ochotno se nechat přesunout do jiného státu. Takže to není jenom prostě nějaká bezcitná matematika, kterou budeme zavádět. Je to opravdu široký proces, a musíme pomoci migrantům během tohoto procesu informovat je o právech. Jak bude systém fungovat, to musí běžet systematicky. Navíc to ani není proti ženevské umluvě, protože ženevská umluva hovoří o zásadě do refoulement, tedy do země, nemůžeme je poslat do země, která není bezpečná. Tady hovoříme o relokaci v rámci Evropské unie to jsou země, které naplňují ženevskou úmluvu, takže tady problém nevidíme. A nikdo nás zatím eh, za to nekritizoval. Dokonce ani UNHCR. Děkuji mnohokrát. Kolegyně a kolegové, paní Macole dám výjimku, protože je stínovou zpravodajka zrovna přišla. Možná musela být v jiném výboru kvůli jiné zprávě, prosím. Máte, zpráv, máte slovo, ale jenom na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Bude to jenom velice stručné. Děkuji vám a chtěla bych také poděkovat paní Vikstromové, protože od začátku měli velmi eh, otevřený přístup a spolupracovali s cílem, abychom se dostali tam, kam jsme. Chtěla bych také říci, že moje země, Malta, a také Evropská lidová strana. Co je jasné, že Dublinské nařízení neexistuje, existuje příliš eh, velký nátlak na okrajové země, které nesou největší tíhu a proto je jasné, že potřebujeme reformu systému Eh, tak aby aký komunitér opravdu eh, fungoval. My chceme systém, který by se zakládal na opravdu skutečné zásadě solidarity a budeme pracovat společně s paní zpravodajkou a s komisí, abychom dospěli k řešením, která budou moci akceptovat, akceptovat eh, většina poslanců v tomto parlamentu. Také bych chtěla závěrem říci, že uděláme všechno proto, abychom Eh, bojovali proti těm druhotným pohybům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Wikström, chcete si vzít slovo? Hovořila jste dost podrobně předtím, ale pokud chcete ještě pár připomínek, tak můžete. Děkuji. Já už jsem zmínila ty nejdůležitější části, ale ráda bych znova se obrátila na kolegy a kolegyně, a když už tady zvlášť teď máme Robertu, a řekla, že je důležité, abychom se drželi pohromadě jako tým a snažili krok po kroku se dopracovat k nějakému koherentnímu a odolnému systému. My se o to budeme snažit a budeme pokračovat ve vzájemném dialogu, tak abychom našli společný postoj krok po kroku a také budeme komunikovat s členskými státy, které s námi moc nesouhlasí. Protože to není o tom, jestli se to uzavře pozitivně. Prostě je to potřeba udělat. Některé věci je potřeba udělat. Takže ještě jednou děkuji a prosím, pracujme dále v dobrém duchu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát i vám. pane Mušele. Kolegyně a kolegové, dalším bodem a posledním bodem dnešního dopoledního zasedání je bod paní Fajon, návrh zprávy týkající se legislativního návrhu nařízení 539 2001 o přesunu Kosova na seznam zemí bez víza. Tato výjimka by měla být uplatňována pouze na držitele biometrických pasů. Tento návrh předložila Evropská komise na zasedání výboru LIBE 26. května, a to po dlouhém procesu a dialogu Evropská unie Kosovo o vizové liberalizaci který byl spuštěn v lednu roku 2012. Tento vízový dialog ovšem nemá dopad na uznávání či neuznávání Kosova ze strany členských států. Nejprve paní zpravodajka, pak stínový zpravodajové. Paní Fajon má slovo. Čer. Děkuji, paní předsedkyně. Ta debata o, o Kosovu je nesmírně důležitá. Kosovo je eh, velice mladá eh, země a upírá k nám velké naděje. Mějte to prosím na paměti, já tu zemi dobře znám. Eh, s vším tím, jak je složitá a citlivá. Dnes s radostí Předkládám zprávu o nedávno dosaženém pokroku k výzvu liberalizaci. Eh, někdo říká, proč ten spěch? Tato eh, země byla izolována, říkám, příliš dlouho a navíc eh, splnila více než 90 požadavků, které byly stanoveny mm, v její cestovní mapě. Tak a to je eh, více než, eh, dvě, eh, více než dvojnásobek toho, co ostatní země z západního Balkánu. Dnes kozovští občané mohou bez víz cestovat jenom bez, do čtyřech evropských zemí. Tato izolace ovlivňuje každodenní život lidí, zejména mladých lidí. Protože ty mám na paměti jako první, pokud hovoříme o zrušení víz aby měli eh, stejnou evropskou perspektivu eh, jako mladí lidé eh, z regionu, který byl zničen válkou. Musíme uznat, že čím déle bude země v izolaci, tím více se vytváří prostor pro organizovaný zločin a a obchod s falešnými dokumenty a tomu chceme předejít. Nejlepší zárukou evropské bezpečnosti a stability regionu je hospodářský a politický rozvoj v jeho okolí. Ano, neuznávání ze strany pěti členských států je problém. Já opravdu doufám, že brzy uvidíme určitým, určitý pokrok, ale to není podmínkou pro bezvízový styk. Návrhy komise eh, jsou jasné. Kosovo splnilo požadavky a dvě zbývající eh, podmínky budou eh, splněny ještě před přijením, přijetím zprávy na radě a v parlamentu. Rád bych zmínila tu klíčovou věc. Je naléhavé, aby kosovský parlament ratifikoval dohodu o vymezení hranic s Černou horou co nejdříve. I když tato, tento požadavek se stal novou podmínkou, kosovská vláda je odhodlána tento proces dokončit. To je třeba dokončit ještě před otevřením nebo zahájením bezvízového styku. Kosovo eh, má velice moderní eh, systém pro sledování trestního řízení, který už přináší výsledky a eh, věřím, že komise bude schopná to také potvrdit. Také jsem silně přesvědčena, že nová technická řešení, jako jsou biometrické pasy, nám umožní přesnější a důkladnější kontroly na hranicích a prohloubená spolupráce s EU a jejími v orgány ehm, nám také umožní posoudit eh, skutečné eh, hrozby. Liberalizace víz je velice ehm, matatelný krok pro eh, občany, zejména pro běžné občany, mladé lidi. Další ostatní si najdou svůj způsob, jak se sem dostat. Je eh, jasné, že eh, bezvízový eh, styk má ho za omezení a lidé si toho musí být vědomi a já to vždycky říkám, když jezdím do Kosova. My posuzujeme, pos, posilujeme mechanismus pro dočasné pozastavení toho bezvízového styku a je třeba reagovat v případě porušení. V současné Evropě je eh, důležité, abychom uznali eh, ten pokrok, eh, uznali, když ty země naplňují kritéria, abychom posílili své snahy a překlenuli mezery mezi občany. A doufám, že s užší spoluprací s Kosovem po společných stahách po přiblížení Kosova se nám podaří vám přinést co nejdříve pozitivní zprávy. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Gabriel, která je stínovou zpravodajkou za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především jsem chtěla poděkovat paní Fajon za návrh eh, zprávy. Všichni souhlasíme s tím, že tam jsou silné myšlenky a že je potřeba pokaždé připomínat, že když hovoříme o vizové liberalizace, tak eh, se odkazuje na občany. To je jeden z nejkonkrétnějších nástrojů, který posiluje viditelnost partnerství s Kosovem. A v tomto smyslu máme jasné poselství. Jsme pro liberalizaci. Ale na druhou stranu je stejně tak jasné, že naše důvěryhodnost a věrohodnost jako Evropského parlamentu je také navázána na respektování veškerých kritérií. A právě z toho důvodu bych ráda trvala na tom, že je potřeba, aby byly plně respektována i dvě zbývající kritéria. Pro nás, když trváme na těchto dvou kritériích, je důležité také trvat na myšlence, že jako Evropský parlament nemůžeme přijmout nekoherentnost, která může být špatně vyložena při provádění té zásady plného respektování kritérií. Podkopá to naši věrohodnost, ale také věrohodnost úsilí Kosova a všech zemí, které už dokončily anebo se snaží dokončit eh, proces, který vede k vizové liberalizaci. Takže to jsou aspekty, z jakých je důležité, než je potřeba další pokrok, než proces doběhne. Co se týče řízení hranice, především s Černou horou. Tady jsem chtěla upozornit na to, že máme jedno pozbudivé rozhodnutí z 15. března, tedy vytvoření Mezinárodní komise, a dnes dokončení tohoto procesu je velice důležité. A připomínám také, že jednou ze hlavních hodnot Evropské unie je nespochybňovat územní celistvost žádného členského státu. To je jedna věc. Tedy za druhé boj proti organizované trestné činnosti. My si ceníme úsilí v této oblasti, ale stejně tak je důležité mít trvale udržitelné výsledky. Ty jsou jedním z předpokladů vizové liberalizace. Evropská komise by nám prosím mohla poskytnout trochu více informací o základních výzvách, které stále ještě nebyly vyřešeny, ještě předtím, než budeme moci říci, že toto kritérium bylo naplněno. A nakonec já jsem si vždy trvala na těchto kritériích z toho důvodu, že to nemá co dočinění s uznáním statutu Kosova. Existuje pět členských států, které neuznávají Kosovo a musíme si dát trochu pozor, když hovoříme o statutu, protože zde tady také hovoříme o cestovních dokladech, které jsou propojeny jaksi s eh, daným státem. V každém případě ale blahopřeji paní Fajon. Členské státy se odhodlali k vizové liberalizaci za předpokladu, že kritéria budou naplněna, aniž by to tedy ovlivňovalo jejich postoj na k nezávislosti Kosova. Musím si ještě jednou trvat na tom, aby všechna kritéria byla dodržena. Je naší, povinnou, je naší politickou povinností posílit vizovou liberalizaci, politickou spolupráci s Kosovem, což je pro blaho jejich občanů, ale na druhou stranu musíme být věrohodní a musíme dodržovat eh, veškerá kritéria. Děkuji, paní Gabriel. Kolegyně a kolegové, Kolegové nám kolegové tlumočníci nám s velkou laskavostí dali pár minut. Prosím dvě minuty na řečníka, paní Spinelli. Grazie, presidente. Prendo la parola in, in nome... Děkuji. Já s, žádám o slovo jménem eh, paní Vrža, eh, která je stínovou zpravodajkou této zprávy jménem naší frakce. Eh, my jsme určitě pro liberalizaci víz. To je věc zcela zásadní. Ale chceme trvat především na tom, že se musí respektovat veškerá kritéria, kterých je hodně. 98 v případě Kosova a týkají se otázek, o kterých se zde už hovořilo, například eh, respektování lidských práv, organizovaný zločin, otázka Romů. Proto musíme u této příležitosti připomenout, že existuje velký počet kosovských občanů, kteří mají právo na azyl v zemích Evropské unie, především ve Francii. A to znamená, že e, stále ještě existují kritéria, která se nerespektují. 7. března e, Benátský výbor a Rada Evropy připomněli, že Kosovo ještě potřebuje nezávislé mechanismy, aby mohly kontrolovat respektování lidských práv. Děkuji a poslední. Pan Puchner, pokud to dobře vyslovuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vystoupím za paní Lunáček, které je velmi líto, že dnes nemohla přijít a přečtu její text. Vítáme dlouho očekávané rozhodnutí Evropské komise doporučit bezvízový styk občanům Kosova. Zdůrazňujeme, jak důležitá je vizová liberalizace pro kosovské občany. Rádi bychom, aby rychle došlo k uzavření tohoto procesu a aby rozhodnutí pozměněného nařízení vstoupilo v platnost co nejrychleji, tak aby kosovští jako občané z toho mohli těžit. Rádi bychom poděkovali paní zpravodajce za to, že zmínila důležitost tohoto návrhu a předložila ambiciozní harmonogram a děkujeme za předložení návrhu zprávy. Aby se dále neprotahoval tento proces, nebudeme předkládat žádné pozněvací návrhy. Vizová liberalizace může podporovat mezilidské kontakty a posilovat vztahy s Evropskou unii, a to především v době, kdy v Evropě klesá podpora EU. Kosovo je jediná země západního Balkánu, jejíž občané od roku 2010 kdy tedy všichni ostatní v regionu dostali bezvízový styk, nemohli cestovat bez víz do Evropy. Kosovo je tedy jediná země, jejíž občané potřebují víza, aby mohli cestovat do Evropské unie. Tato situace vytvořila pocit druhořadosti mezi kosovskými občany. Apelujeme na všechny zainteresované aktéry, aby rychle provedly zbývající dvě podmínky. Za prvé, aby vláda ukázala, že případy korupce a organizované trestné činnosti byly trestány konkrétně. A za druhé, aby opozice hlasovala pro ratifikaci demarkační čáry hraniční s Černou horou. Je důležité zdůraznit, že Každá země, jako u Kosova, Gruzie, Ukrajinska nebo Turecka, by měla dostávat bezvízový program pouze na základě svých vlastních a, eh, a, eh, Už nemáte čas. Nyní má slovo paní Schmidt, která zastupuje Evropskou komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za Evropskou komisi bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za rychlou přípravu této zprávy a za podporu návrhu Evropské komise. Evropská komise sleduje vývoj v Kosovu, jehož cílem je naplnit dvě zbývající podmínky bezvizového styku, tedy eh, cestovní mapy vedoucí k vizové liberalizaci. Jakmile všechny referenční hodnoty budou naplněny, budeme ostatní a organizace o tom informovat. Nyní váš koleg, náš kolega by vás informoval o tom, co se děje v této oblasti dvou podmínek. Děkuji a děkuji vám, paní předsedkyně, jenom pár slov o těch dvou zbývajících požadavcích, na které navázali mnozí členové tohoto výboru. Vláda přijala závazek ratifikovat dohodu s Černou horou. Jak jste viděli ze zpráv, vnitrostátní to dosti kontroverzní, takže je potřeba najít na to řádnou chvíli. Hovořili jsme o tom s různými aktéry v Kosovu. Jakmile to bude přijato v rámci pořadu jednání, tak prostě musí zajistit, že to bude mít většinu, aby to bylo ratifikováno. Takže načasování má v rukou vláda, ale vláda na sebe přijala plný závazek ratifikovat tuto dohodu, která vyplývá z dlouhého procesu nastavování hranice s Černou horou. Teď, co se týče minulých výsledků. V nedávné době měli 31 důležitých případů, kde byly obviněny pachatele korupce anebo závažné organizované trestné činnosti. Teď už eh, byly přidány další dva případy, takže jich 33. Kromě toho 17 eh, podezřelý bylo obviněno a v tuto chvíli již běží 15 soudních řízení. Takže to je zhruba polovina případů, kdy už tedy běží trestně právní řízení. To neznamená tedy, že ještě dospělo k výsledkům. Takže když se podíváte na náš požadavek, tak my chceme výsledky v těchto případech. A můžeme říct jenom to, co jsme říkali v květnu, že máme pouze jeden tento výsledek, ale očekává se na základě informací, které jsme dostali od vlády, že v dalších 14 případech minimálně prvoinstanční rozhodnutí bude během nadcházející nejbližší budoucnosti. Jakmile dostaneme tyto informace, tak se o ně podělíme jak s parlamentem, tak s radou. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše informace. Chceš ještě slovo, prosím? Ano, jenom jsem chtěla poděkovat za velmi dobré příspěvky kolegů a za informace od Evropské komise. Děkuji za to, že i tato rozprava byla pozitivním, pozitivním duchu podělila jsem se informace, budu se o ně dělit a budu doufat, že ještě předtím, než vstoupí v platnost bezvizový režim, jak bylo řečeno v poslední zprávě, budou naplněny poslední dvě podmínky, ale ještě jednou jsem chtěla připomenout, že se jedná o 90 technických kritérií. Takže jakmile budou naplněné tyto podmínky, tak bychom neměli stanovovat další politické podmínky. Každá země podle svých zásluh. To je zcela zásadní. Jinak mám stejnou naději jako vy, že tedy Evropský parlament, eh, tedy Evropský parlament, Kosovský parlament a Černohorskou dohodu schválí. Budeme pracovat s kosovskými orgány na tom, abychom mohli co nejrychleji zrušit výzovou povinnost. Děkuji. Děkuji, paní Fajon, kolegyně a kolegové. Já bych ráda poděkovala vám všem za vaši účast na našem dnešním zasedání. Co se týče pozněvacích návrhů k Taně Fajon, tak 24. Eh, června ve 12 hodin a odpoledne budeme pokračovat s výsledky mise do Vídně a také nás čeká slyšení týkající se základních práv Evropy v roce 2015. Přeji vám dobrou chuť.